So, dear colleague. Vážení kolegové, dámy a pánové, už je 14.32, takže bychom měli začít. Nyní nás čeká první veřejné slyšení o Brexitu a o budoucích obchodních vztazích. jako jak je tomu často, i toto slyšení, myslím, přichází v pravý čas. Před dvěma dny došlo uh, k principiální dohodě, pokud jde o přechodné období mezi Británií a Evropskou unii. A to nám, myslím, skýtá dobrou příležitost zamyslet se nad tím, eh, jak by toto přechodné období mělo vypadat. A také se zamyslet nad tím, jak to bude vypadat po roce 2020, pokud jde o obchodní vztahy a obchodní dohodu mezi EU a Velkou Británií. Jsem velice ráda, že eh, mohu předsedat tomuto velice důležitému a zajímavému slyšení. Budeme mít dost času eh, ve srovnání s jinými slyšeními. Máme čas do pěti hodin, ale to neznamená, že by každý mohl mluvit tak dlouho, jak by chtěl. Máme zde určitá časová omezení. Čekají nás dva panely a dva body. Za prvé, dopad odchodu Velké Británie z EU. Podíváme se na to, jaká je situace a v čem spočívají problémy. A za druhé, přechodné období A druhý panel se bude soustředit na budoucí vztahy a především na celní režim. Máme zde hodně známých odborníků. A nyní začneme první částí prvního panelu. Budeme se zabývat dopadem na Velkou Británii. A jako první dost dostane slovo Barbara Barsma, která je profesorkou ekonomie na Amsterdamské univerzitě. A ta nám řekne více o dopadech Brexitu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení členové eh, výboru pro mezinárodní obchod, dámy a pánové, jsem velice ráda, že jsem byla pozvána do demokratického srdce Evropské unie, abych mohla hovořit o dopadu Brexitu. Nejsem jenom profesorkou eh, ekonomie na univerzitě v Amsterdamu, ale eh, pracuji také v Rabobank. Rabobank Budu hovořit o studiích, které jsem provedla na univerzitě v Amsterdamu, ale také v Rabobank. Provedli jsme řádnou analýzu a na základě této analýzy musím říct, že jsme velice pesimističtí, pokud jde o dopad Brexitu na eh, Velkou Británii, eh, na Evropskou unii, na Nizozemsko. Eh, z hospodářského hlediska, čím měkčí bude Brexit, tím to bude lepší. Na úvod bych chtěla říci, že hlasování o Brexitu a vyjednávání už mají negativní dopad na britskou ekonomiku. Roční růst se zpomalil na 1,7 minulý rok, to je nejnižší růst od roku 2012. A očekáváme, že růst HDP se ještě um, sníží na 1,2 v roce 2018 a 1,1 v roce 2019. Ale otázka je, jaké budou dlouhodobé dopady na britskou i evropskou ekonomiku poté, co Brexit eh, bude dokončen. Existují různé způsoby, eh, jak Brexit eh, může mít vliv na britskou a evropskou ekonomiku. Jedna z těchto cest je obchod, protože Evropská unie je nejdůležitějším obchodním partnerem Velké Británie. Zavedení cel i bezcelních překážek pro zboží a služby, jako jsou celní kontroly, a to eh, vede samozřejmě ke zvýšení nákladů na vývoz. A Zároveň eh, může dojít k vyšší eh, inflaci eh, ve vývozu a to může mít negativní vliv na kupní sílu domácností. A Velká Británie importuje eh, přibližně polovinu svých produktů eh, z EU a tyto produkty eh, kvůli celním překážkám budou dražší. To znamená, že britské společnosti budou mít vyšší ceny a budou, bude se snižovat jejich konkurenceschopnost. A odchod z EU také znamená, že Velká Británie už nebude eh, součástí Evropy a to může mít negativní vliv také na přímé zahraniční investice. A to je druhý kanál, eh, prostřednictvím kterého může mít Brexit negativní dopad na produktivitu a britskou ekonomiku. Nižší eh, přímé zahraniční investice budou mít negativní vliv na růst produktivity. Produktivita utrpí různými způsoby. Eh, budou menší investice, kapitálové investice, eh, domácí inovativní eh, kapacita bude klesat kvůli nižším investicím do výzkumu a vývoje. Ekonomika po Brexitu bude méně otevřená a to bude mít vliv na to, že nebude možné tolik eh, využívat zahraničních znalostí a také se sníží konkurence. Takže eh, budou menší pobídky pro inovace a větší efektivitu. Abych to schrnula, eh, Brexit povede k šesti věcem. Vyšší obchodní překážky, nižší export, vyšší krátkodobá nezaměstnanost, nižší přímé zahraniční investice a nižší produktivita. Přeskočím teď několik slajdů. Prosím na třetí slide. A dojde tady k nižší produktivitě. A naše scénáře ukazují, že to bude mít eh, velké negativní dopady. Eh, větší negativní dopady eh, než dosavadní studie. Například studie NIGEM, to je jeden z takových příkladů. Otázka je, čím je to způsobeno? Ze dvou důvodů. Za prvé, odhadujeme, podobně jako v jiných makroekonomických model, modelech jedinečný model pro Velkou Británii. Británii. A to nám umožňuje dopad Brexitu specificky pro Velkou Británii. A druhý důvod, a proč odhadujeme že dopad bude negativnější než ostatní studie, je, že používáme vylepšený makroekonomický model, který je součástí nového modelu NIGEM. A ten nám umožňuje lépe zhodnotit eh, negativní dopady na eh, inflaci v důsledku celních i necelních překážek. Eh, použili jsme čtyři scénáře a porovnali, porovnali jsme je s s alternativou, že by Velká Británie zůstala v EU. Za prvé tvrdý Brexit, to znamená, že vyjednávání mezi Evropskou unii a Velkou Británií selžou a Velká Británie odejde z EU bez jakékoliv obchodní dohody. To znamená, že se budou eh, používat dohody v rámci VTO, Očekává se, že eh, Velká Británie bude moci kopírovat eh, dohody EU. Druhá možnost je měkký Brexit, to znamená, že eh, Velká Británie zůstane součástí jednotného evropského trhu, ale odejde z celní unie. Takže zde zůstanou necelní překážky. To je takzvaný norský model. Dále, Třetí možnost je, že Evropská unie a Velká Británie budou mít bilaterální um, obchodní dohodu, tak jak je tomu například eh, se Švýcarskem nebo s Kanadou. Um, očekává se, že cla zůstanou nula, ale dojde k nárůstu um, necelních překážek, eh, který bude vyšší než uh, u toho měkkého Brexitu. A to znamená, že služby už se nebudou moci volně uh, pohybovat přes hranice. Uh, Čtvrtým scénářem je eh, to, že by, Evropská, že by Velká Británie zůstala v EU. Proti tomuto scénáři ty ostatní scénáře srovnáváme. Ale není to ten základní scénář pro nás. Eh, v podstatě ale eh, ostatní scénáře s tímto scénářem srovnáváme. A tuto studii jsme provedli v říjnu, v listopadu a tehdy jsme nezahrnovali přechodné období, protože v té době bylo nejisté, zda takovéto přechodné období bude či nebude. Zda bude dojednáno. A co jsme udělali? Eh, měli jsme určité předpoklady a zde jsou ty eh, předpoklady. Podívejme se na tvrdý Brexit. Eh, předpokládali jsme, že náklady na obchod vzrostou o 11 přímé zahraniční investice, investice se sníží o 12 imigrace se sníží korporátní ehm, daně se eh, také sníží. To jsou takové eh, předpoklady, ze kterých jsme vycházeli. Další slide. Přeskočím tento slide, protože už jsem hovořila o dopadech Brexitu. A nyní se podívejme eh, na dopad na britskou ekonomiku. My jsme tuto studii provedli v listopadu v prosinci, tehdy se tedy ještě nehovořilo o přechodném období. Ale eh, tak jako tak výsledkem bude dvouletá recese ve Velké Británii a to u všech tří scénářů. Eh, tvrdý Brexit, měkký Brexit i eh, obchodní dohoda. Ale růst HDP bude mnohem nižší a to po delší dobu ve chvíli, kdy eh, bude tvrdý Brexit oproti měkkému Brexitu. A pokud jde o eh, dlouhodobý ekonomický potenciál Velké Británie, bude to na ně mít negativní dopad. Pokud eh, by země zůstala v EU, bylo by to 2,1. Pokud bude tvrdý Brexit, potom je to 1,3 Ehm, měkký Brexit eh, by znamenal růst HDP 1,6 eh, Zároveň zde máme údaje týkající se zaměstnanosti a produktivity. Dále kumulovaný dopad na ekonomiku EU eh, se odhaduje u všech tří scénářů tímto způsobem, jak vidíte na grafu. Ehm, my jsme ty údaje sbírali eh, v říjnu 2017, od té doby se to trochu změnilo, ale je zde jenom a v podstatě malý rozdíl. Ukazuje se zde, že na hospodářský růst v EU eh, budou mít ty tři scénáře Eh, v podstatě podobný dopad, eh, pokud se jedná o dopad tedy na eh, eurozónu. To znamená, že pro Velkou Británii je mnohem důležitější, jaký scénář bude, jaký scénář nakonec bude realizován. Ty rozdíly mezi scénáři nejsou až tak velké u eurozóny. Nicméně pokud jde o Nizozemsko, tam ty rozdíly jsou velké, protože země, odkud pocházím, tam bude důležité, jaký scénář nakonec bude realizován. Scénář, který v tuto chvíli je nejpravděpodobnější, to znamená náš základní scénář, je tedy dvouleté přechodné období, které bylo před dvěma dny schváleno a dohoda o volném obchodu. To by byla nová no, dohoda. Jak takováto dohoda bude vypadat, to je stále nejisté. Um, už v tuto chvíli um, Brexit má negativní dopady na britské společnosti. Nicméně eh, víme, že Evropská unie uzavřela takovou tu dohodu eh, s Kanadou, tam eh, cla jsou téměř nulová takže se dá očekávat, že i s Velkou Británií by cla zůstala na nule. Ehm, dá se očekávat, že ta dohoda o volném obchodu by byla podobná jako ta s Kanadou nebo ještě Eh, otevřenější. Nicméně HDP eh, ehm, eh, ve Velké Británie se dá očekávat, že bude klesat asi do roku 2020 a poté začne pomalu růst. A další slide přeskočíme, nemáme dostatek času. A nicméně si myslím, že je vždy dobré znát fakta. Některá ta fakta jsou nepříjemná. Já jsem si toho všimla už na minulých slyšeních. Nicméně myslím si, že eh, fakta jsou důležitým východiskem pro vyjednávání a já doufám, že Evropané i Britové eh, se podívají na výsledky eh, naší studie, na to, jaký vliv mohou mít různé scénáře na ekonomiku. A doufám, že se všichni dvakrát zamyslí nad dopady, než se rozhodnou, že budeme mít tvrdý Brexit. Děkujeme, děkujeme za jasný projev. A nyní dostane slovo Kirsty Hughes, která vede Skotské centrum pro britské vztahy a třeba bude mít optimističtější poselství. Yeah, thank you. Good afternoon. Funguje mi mikrofon, prosím? Zdá se, že ano. Takže děkuji mnohokrát, že jste mne pozvali, abych dnes vystoupila. Nevím tedy, jestli budu optimističtější, ale při nejmenším pocházím z části Spojeného království, která nebyla pro vystoupení z, z Evropské unie. 62 hlasovalo pro zůstání v EU, nyní průzkumy říkají 66 až 68 Stále ještě existuje jistá možnost, že k Brexitu nedojde, my alespoň v to doufáme. Já bych se krátce vyjádřila k politickým aspektům, protože si myslím, že Brexit vychází z politiky. Hospodářský dopad v jakémkoliv scénáři bude negativní, to je jasné. Pokud se ženete k politické újmě, tak musíte se podívat na to, jaké jsou k tomu politické důvody. V, Amer- v britské politice ale máme eh, určitou nejistotu a v podstatě probublává i ústavní krize a ta bude mít dopad na vývoj obchodních vyjednávání i na povahu budoucího vztahu, čili uvidíme za měsíc nebo za tři měsíce. Teď tedy pár slov k politickým aspektům a potom krátce i k hospodářskému dopadu z mého pohledu. A nakonec závěr. Od Terezy my víme, že britská vláda by chtěla co nejširší a nejhlubší budoucí vztah, který by tedy představovala hlubší a širší obchodní dohodu než jakákoliv jiná na světě. Nicméně pozice britské vlády vychází z politických vodítek a nepřekročitelných linií a z toho vyplývá ta nejistota, o které hovořím. Za prvé, jak víte, stále ještě není vyřešena otázka irské hranice a její otevřenosti. Problémem pro Spojené království je, pakliže součástí eh, společného regulačního prostoru a celní unie je hranice s Irskem, tak jak se té hranici vyhneme. čili požádají o to, aby zbytek Spojeného království byl součástí této zóny bez volného pohybu? Zdá se, že ne, protože červená linie Evropské unie má eh, v tomto smyslu pevnou linii. Nicméně máme také DUP, které podporuje stávající vládu. Otázka, jestli ti to podpoří. Pokud vláda dá irskou hranici do Irského moře, tak otázka je, jak to bude vypadat s dopadem na koncensus konzervativní straně. To je jeden kus politické nejistoty. Za druhé, co se britské politiky týče, tak čekáme na to, až projdou různé návrhy zákonů, které se týkají Brexitu a jeden z nich je třeba obchodní zákon a tam máme pozněvací návrh týkající se celní unie. Pokud to dostane většinovou podporu ve Westminsteru, a to nevíme, Uvidíme, jestli konzervativní rebelové budou hlasovat s opozici anebo ne. Otázka je ale, co se stane, jestli tedy britská vláda přijde do Brusela a řekne, eh, omlouváme se, chceme do budoucnosti celní unii. To mně připadne celkem nepravděpodobné. Nedovedu si představit, že by Tereza May byla schopna udržet na této linii kabinet, možná to tedy bude ignorovat, možná budou předčasné volby v lednu. Ale otázka je, jak ty dopadnou. Kdyby byly předčasné volby, tak by se mohlo stát, že bychom měli menšinovou liberistickou vládu a tím pádem v podstatě politika té třetí skotské národní strany a liberální demokratů nabide na důležitosti. Otázka je, jestli budou například tlačit na Corbena, kdyby to byl tedy ten potenciální další premiér, aby uspořádal další referendum. Když se podíváme na průzkum veřejného mínění, tak tuto možnost eh, vidíme s větší podporou stále. Teď, co se týče postoje Terezy May a vlády, tak vidíme, že v konzervativní straně nebo v kabinetu jsou různé frakce, které spolu dost bojují a kompromis mezi nimi je velmi jemný. Budoucí vztah by znamenal regulační zbližování, ale zároveň politickou svrchovanost a regulační autonomii a také možnost stanovovat si vlastní migrační politiku. To ovšem neodpovídá návrhu pokynů vyjednávání Evropské unie k jednotnému trhu. Čili buď britská vláda přejde k měkčímu Brexitu, nebo k verzi, které říkáme Canada Drive, ale uvidíme, jestli se jim podaří zachovat to příměří, velmi křehké příměří. Zdá se ale, že to není v souladu s tím, co Evropská unie nabízí. Můžeme se k tomu dostat trochu podrobněji. Pochopitelně je tam řada témat, eh, které se také týkají rovných podmínek a toho, jestli dojdeme k dohodě, která umožní Evropské unii věřit tomu, že Spojené království nepřejde k singapurskému modelu nízké regulace. Teď jenom velice krátce ještě k dalším politickým aspektům. V tuto chvíli se děje ještě další aspekt. Já jsem hovořila o bublající ústavní krizi, teď nehovořím o té severoirské, ale o tom, že velšský, velšský a skotský parlament se zásadně hádají s britskou vládou ohledně eh, právě oblastí, které eh, mají decentralizovanou pravomoc. Například, co se třeba týče společné zemědělské politiky, ekologie a rybářství, tak Skotsko chce se držet evropské právní úpravy. A to si myslím, že by mohlo působit zásadní problémy pro naši vládu. Pokud dojde k dohodě, tak ho musí Spojené království ratifikovat. Uvidíme, co se stane, pokud tak neučiní. Máme tedy velkou politickou nejistotu a následně je Spojené království složitým a nepředvídatelným vyjednávacím partnerem. Teď nakonec ještě pár bodů týkajících se hlavních hospodářských dopadů. O nich do značné míry hovořila Barbara. Asi nejpřímější a okamžitý dopad, který vytváří Brexit, se týká nových překážek, a to jak na hranicích, tak mimo ně. A tady v podstatě mám stejný seznam bodu jako Barbara. Obchodní výměna, dodavatelský řetězec, just-in-time production, zahraniční investice. Konec volného pohybu má také dopad na trh práce, migrační toky, dostupnost pracovní síly. Těch dopadů je opravdu řada v celé škále odvětví. Budoucí britská pozice týkající se regulace nových regulačních institucí a odlišná regulace od Evropské unie, to bude mít určitě dopad eh, nebo potenciální dopad na sociální oblast a na trh práce. Tyto nové překážky, ať už budou celní nebo necelní, budou mít negativní dopad na Spojené království i na Evropskou unii. Některé členské státy, konkrétně tedy Irsko a některé regiony Evropské unie, budou zažívat dopad daleko důraznější. A navíc to bude mít také lavinový efekt kterýž existuje v oblasti HDP, příjmu vlád, daňových příjmů a potažmo také na investice a veřejné výdaje. Víme, že během kampaně o referendu se šířily lži o tom, že si tím vyděláme na své státní zdravotnictví, ale přitom dneska víme, že na veřejné služby to spíše bude mít negativní než pozitivní dopad. Kromě toho víme, že vláda Spojeného království se v tuto chvíli soustředuje na to, aby získala eh, dohodu o volném obchodu ještě lepší než Kanada. <clears throat> Pak máme tedy možnost eh, VTO, máme možnost eh, Evropského hospodářského prostoru a řadu dalších možností. Um, Zajímavé je, že lidé, kteří by rádi zůstali v Evropské unii, ale přijímají výsledek referenda, se právě soustředují na tu možnost velmi měkkého Brexitu. Já myslím, že demokraticky je to dost problematické. Pokud by Spojené království bylo součástí jednotného trhu i celní unie, tak to si těžko představíme, že se dostaneme do toho scénáře a že by neprobíhala ve Spojeném království eh, diskuse o tom, že teda bychom měli konec konců v EU zůstat. Ke statistice už se nedostanu, protože na to nemám čas, ale už jsme slyšeli, že proběhla řada studií, která ukazují, že i když zůstaneme na jednotném trhu, tak to bude znamenat snižování růstu. 1,6% to říkají čísla britské vlády po 15 letech a podle možnosti VTO by to dokonce kleslo o 7%. Irská vláda svá čísla představuje tak, že pro Irsko to bude znamenat v modelu VTO o 7% nižší růst HDP. Máme tady řadu dalších údajů, které se týkají dopadu na jednotlivé regiony a vidíme, že ty jednotlivé regiony i ve Spojeném království se v tomto velice liší. Nejvíce by to dopadlo na severovýchod Anglie, ale Skotsko a Severní Irsko, což jsou tedy části Spojeného království, které chtěli zůstat, které chtěli zůstat, budou zase mít silnější dopad než ti ostatní. Závěrem. Ryby se dostaly do zpráv, byla to emocionální diskuse, byl to bolehlav fasy. Nemusím říkat vám jako výboru, že často největší problém je s detaily, ale zároveň obecná situace je nejasná a zdá se, že ve obecně nejasné situaci nakonec zakopneme i o ty detaily. Politicky tedy chtějí a, dohodu o volném obchodu s EU, a nicméně ta politika vypadá dost ne, nepředvídatelně, a, je velmi rozdělená a není to prostě jednoduchá diskuse během šesti měsíců o tom dopracování se k první fázi budoucího vztahu. Děkuji. A nyní už máme Děkuji vám eh, za tento přehled a nyní se budeme věnovat eh, již ne otázce dopadu Brexitu, zaměříme se na přechodné období. Tady je eh, zřejmé, že toto nastane, že bude probíhat do roku 2020. A otázkou je tedy, jak se vypořádat s tímto přechodným obdobím. Máme tu dva pozvané hosty, Sam Leve z střediska Center for European Reform. Já mu okamžitě předám slovo. Děkuji. Po této rozsáhlé diskuzi o dopadu se soustředím na něco zacíleného. Eh, vyplývá to eh, z poznámky pod 77 pondělní dohody, konkrétně tedy status eh, dohod o volném obchodu s třetími zeměmi s britským eh, Spojeným královstvím v průběhu přechodného období. Vím, že toho se dotknete i v nadcházejícím panelu. Zatím to nebylo ještě úplně směrodatně řečeno, nicméně v den, kdy Spojené království opustí Evropskou unii, i když tu bude to přechodné období, myslím si, že eh, k tomu tedy takto e, dojde, tak ve chvíli, kdy opustíme, tak přestaneme být tedy členskou e, smluvní stranou všech dohod, které Evropská unie měla. Je to asi 40 obchodních dohod, ale také multilaterální dohody, jako dohody o vzájemném uznávání nebo sanitární a fitosanitární dohody. Až dosud opravdu nikdo pořádně nevěděl, jak s touto věcí vypořádat, zda tyto obchodní dohody, co budou pokrývat protože dohody e, tohoto druhu, které máme, pokrývají 12 až 15 britského exportu. Jsou to země jako Švýcarsko, Turecko, Korea, země zálivu. A opravdu je to podstatný problém. Až do ledna tohoto roku Spojené království zastávil takový postoj, že se tedy podaří do března 2019 tyto dohody obnovit, ale to rozhodně nebude nikdy e, e, reálné. Zatím ani to samotné přechodné období ještě není úplně jisté. Nicméně Spojené království změnilo tento e, přístup tento postoj. My jsme to ostatně již doporučovali, když nevím, zda to bylo přímo mým vlivem, ale rozhodně tedy se situace změnila a 26. ledna Spojené království poukázalo na změnu tohoto postoje a nyní tedy plánuje pracovat spolu s Evropskou unii, aby přesvědčila třetí země příslušné partnery, aby tedy i nadále nakládali uh, s členem EU, jako s členským státem EU a uplatňovaly se tedy ty obchodní dohody. Je to tedy e, ta poznámka pod čarou 77, tedy že se e, Evropská unie nahlásí tři, e, těmto partnerským stranám, aby se vynakládalo tedy se Spojeným královstvím v průběhu přechodného období jako s členským státem, takže takto tedy alespoň by to bylo vyřešeno. Nyní je tu tedy otázka zda toto je jediný možný postup v průběhu toho přechodného období a pokud ano, eh, bylo řečeno, že budou notifikovat eh, tyto země, že jim to oznámí, ale pak je otázka, zda je zapotřebí jasný souhlas těchto zemí. My nemůžeme nikomu takto eh, vnutit tyto, řekněme, bilaterální dohody pokud jejich souhlas bude zapotřebí, tak se to důkazní břemeno jakoby přesunuje na ty třetí země a co nastane, pokud oni řeknou, že ne, že s tím nesouhlasí pro to přechodné období. A to už by bylo z politického hlediska mnohem složitější. Já nevím, ale myslím si, že některé z nich tak určitě uh, učiní. Takže je to takové asymetrické a nyní tedy eh, můžeme říci, že tedy většina toho vývozu ze Spojeného království už nebude mít ty preferenční eh, celní kvóty. I nadále tedy eh, bude samozřejmě Spojené království dovážet, ale už nebude moci uplatňovat společné ty vnější celní tarify, budou probíhat také celní kontroly, takže opravdu dochází k takovému asymetrickému postoji a u, ty třetí země budou mít určitou tedy mocnou páku proti právě postoji Spojeného království. A nevíme tedy, zda požadovat určité ústupky ze strany Spojeného království ve chvíli, kdy tedy bude probíhat tedy ta náhrad přepracování těchto dohod. A, a my tedy začneme požadovat tyto ústupky. Um, možné eh, kompromisní kroky. My víme tedy, že ty eh, probíhají jednání například s Koreou ohledně tedy nahrazení těch budoucích eh, dohod. Jedná se o to, aby tedy ty dovozy ze Spojeného království, aby s nimi bylo vynakládáno i nadále stejné. Korejská strana říká, eh, že se nad tím zamyslí, ale zase si požaduje podmínky ohledně eh, například příjmu čínského vynakládání s čínským zbožím. Takže takto probíhá zatím jednání. A já si myslím, a to ostatně tedy jenom eh, můj názor, že mnohé země obdrží určité ústupky ze strany Spojeného království, aby i nadále tedy se mohly vypořádat s tím přechodným obdobím. Většina tedy eh, eh, takový postup eh, ustoupí, některé, doufám, že málo z nich budou mít takový rázný postoj nebo řekněme i takové tvrdé diplomatické jednání, aby si prosadili tedy své, svůj postoj. Některé to mohou i vyhrotit a uvidíme tedy, jak ta situace pak bude probíhat. Pak je tu otázka proč by se vlastně o to měla vůbec spojená eh, Evropská unie starat. Takže dohodlo se, že to bude tedy ta notifikace třetích zemích, eh, že by měli nakládat eh, s Spojeným královstvím jako s členským státem. Nicméně, já si opravdu říkám, kolik politického kapitálu se bude muset za Spojené království takto vynaložit, aby eh, s tímto tyto třetí země eh, souhlasily. Myslím si, že to je otázka, mm, ježí třeba, kterou je třeba položit všem institucím, radě, komisi, parlamentu, jakým způsobem se s tím vypořádat, pokud třeba Jižní Afrika řekne ne, to je na vás, abyste rozhodli. A proč by měla tedy Evropská unie pomoci? Je to precedens, co se týče spolupráce Spojené království Evropská unie, eh, ohledně tedy těch eh, velkých občan, obchodních dohod. Byla to otázka také eh, návrhu projednávaných na úrovni VTO a i ohledně ostatně pokyny rady ohledně tohoto jsou, že Spojené království by měl projednávat společně s Evropskou unii možného, eh, možnost společného postoje, což by bylo určitě velice příznivé pro nás. Nicméně eh, jsou tu tedy pak i dopady pro ty eh, podniky členských států usazených ve Spojeném království, Otázkou je tedy, jak eh, eh, se s tím vypořádat například v rámci toho eh, možného jednání a dohody s Koreou. Otázka je, zda by se mohli tedy kvalifikovat na to obdržení preferenčního zacházení. Myslím si, že to pak může být velký problém pro vývozce usazené ve Spojeném království. A nicméně tedy ta, ta otázka tu stále je tedy problematická. A pak další důvod, proč by tedy eh, asi Evropská unie vyžadovala od Spojeného království více než jenom zaslání nějakého dopisu třetím zemím. Pokud by to umožnilo delší časovou lhůtu, pokud by si tedy eh, Evropská unie dokázala představit eh, tři strané jednání s těmi třetími stranami, o nahrazení těchto obchodních e, dohod i po uplynutí třetího e, toho přechodného období, tak si myslím, že to by e, ostatně mohlo být i přímo v zájmu Evropské unie vyjednávat takovéto podmínky ohledně původu toho zboží. Eh, nicméně v tu dobu už vlastně nebude eh, Spojené království členským státem Evropské unie. Myslím, že to nebude tolik problematické pro regionální dohody, například eh, panevropská nebo středomorská dohoda. Asi také je to méně problematické pro budoucí dohody i s Japonskem, protože tam už máme určité mechanismy s ohledem do budoucna, ohledně kumulace původu, takže podobné dohody jako s Japonskem by pak mohly být připraveny i s dalšími třetími zeměmi. Ale otázkou jsou ty stávající dohody s Koreou, s Mexikem i s, ostatně s Kanadou. A dopady, pokud tedy nebude nápomocná, tak pokud to tedy povede k tomu, že zboží Spojeného království s ním nebude nakládáno jako se zbožím evropského původu, to by mohlo vést k určitému eh, narušení. Ovšem v rámci mm, toho celého řetězce tedy eh, si mm, myslím, že by se na to tedy nahlíželo jako na eh, zboží spadající do celé evropské 27. A v případ na pomoci a snažení se prosazovat, to by šlo tedy tou cestou třístraného jednání, snahy vyjednávat a tam eh, tedy eh, by se asi znovu otevřela jednání, která eh, v podstatě už byla dokončena. No a tímto bych to uzavřel. Ano, je vidět, že i to přechodné období je tedy velkou výzvou. A Politický pohled nám přinese Nikolaj von Ondarza ze Stiftung Wissenschaft und Politik. Dobrý den, dámy a pánové, mnohokrát děkuji za pozvání. Já se pokusím eh, přinést trochu takový politický a právní aspekt eh, do této diskuse o evropské obchodní politice a samozřejmě se to eh, překrývá s tím, co zde právě zaznělo ze strany SEMA, ale budu se více soustředit na to, co to bude znamenat pro EU. A velkou část eh, prezentace budu vycházet z toho, jak to vypadá v současné době. A Velká Británie a Evropská unie eh, tento týden schválila přechodné období, takže to je ta část, která už byla dohodnuta. Jak jsem řekl, je zde výzva, která spočívá um, v tom, jak to bude vypadat v přechodném období a jak to bude během přechodného období eh, vypadat eh, s, se vztahem Velké Británie se eh, třetími zeměmi. Příští rok v březnu Velká Británie odejde z Evropské unie a už ji tak nebudou pokrývat dohody se třetími zeměmi. Takže je zde právní otázka, co se stane. Uvidíme, co to bude znamenat pro Velkou Británii, ale já se budu především soustředit především na to, co to bude znamenat pro EU 27 a co by EU měla dělat. Za prvé, co eh, to přechodné období znamená pro Velkou Británii, pokud jde o um, obchodní politiku EU. Eh, Eh, přechodné období znamená eh, jakýsi super měkký Brexit. A to znamená, že Velká Británie zůstane v jednotném trhu a, a Evropská Británie do konce přechodného období eh, bude muset aplikovat celní režim EU. A na konci přechodného období odejde Velká Británie z, z celní unie a e, do té doby mi měla vzniknout dohoda o volném obchodu. A komise a Velká Británie se dohodly, že a mezinárodní dohody jsou součástí aký a že Velká Británie bude vázána veškerými povinnostmi vyplývajícími z mezinárodních dohod EU, ale, a to je důležitá věc, řekl to také sem, Velká Británie nebude mít ty přínosy. E, dále. Velká Británie postupně začne vytvářet svá vlastní pravidla, už se nebude zapojovat v institucích EU a to nezahrnuje jenom normální evropské instituce rozhodující o chodu, ale týká se to také specifických orgánů které se zabývají dohodami o volném obchodu. A jsou zde některé výjimky, například jako je VTO, kde je Velká Británie sama za sebe členem, a nebo a takovýchto případů e, je trochu více. Další slide, prosím. E, dále. Eh, nová dohoda o volném obchodu může být dohodnuta a ratifikováno během přechodného období. Eh, může to být jako dohoda s Mercosurem nebo s Japonskem. Eh, pokud během přechodného období vstoupí v platnost, potom tyto dohody se budou týkat Velké Británie. Závazky bude muset Velká Británie plnit, i když o tom nebude moci hlasovat. Velká Británie a EU se dohodly kromě toho, že Velká Británie může nejenom vyjednávat, ale také podepisovat a ratifikovat své vlastní dohody o volném obchodu, ale tyto dohody nemohou během přechodného období vstoupit v platnost. To znamená, že eh, vstoupí v platnost, eh, že mohou vstoupit v platnost den po konci přechodného období, ale nemohou vstoupit v platnost během přechodného období. Velká otázka pro nás, pro většinu z nás zde je, co to bude znamenat pro EU27. Proč EU27 by se měli zabývat tím, jak to bude vypadat s obchodem mezi Velkou Británií a EU27. Jsou různé důvody, proč je to důležité pro EU. E, za prvé, e, jsou zde důležité hodnotové řetězce směřující do Velké Británie. Například e, automobilové společnosti produkují některé části některé součástky ve Velké Británii. A mohou nastat problémy ve chvíli, kdy tyto součástky už nebudou považovány za součást hodnotového řetězce EU nebude pak možné eh, tyto součástky exportovat do třetích zemí, takže eh, to bude mít velký dopad na evropské podniky. Eh, dále, myslím, že členům výboru nemusím říkat, proč obchodní politika je exkluzivní kompetence Evropské unie. Souvisí úzce s jednotným trhem, souvisí s jednotnou celní politikou. Pokud máte jednotnou celní politiku, potřebujete mít také jednotnou obchodní politiku. Velká Británie nebude mít odpovídající práva během eh, přechodného období. A budou zde různá cla při exportování eh, do třetích zemí a mohlo by dojít eh, k narušení eh, trhu. Produkty vyprodukované ve Velké Británii během, během přechodného období budou podléhat jiné úpravě než produkty vyrobené v jiných členských státech EU. A, takže je nutné podívat se na hodnotové e, řetězce. Už na začátku e, přechodného období je potřeba mít v tomto jasno. A další dopad e, na EU 27 je nejistota. A společnosti EU vždy zdůrazňují to, že je potřeba mít právní jistotu, pokud je o přechodné období. Samozřejmě e, jsou zde otázky týkající se dohody, dohody o volném obchodu, ale tato dohoda v podstatě bude uzavřena až později a e, bude důležité také získat informace o tom, jak bude upraven vztah mezi Velkou Británií a třetími zeměmi. To nebude jasné na začátku přechodného období. A tím se dostávám k zásadním posledním bodům. Jak tedy řešit tento problém? Jaké jsou zde možnosti? První možnost eh, je právně nejjednodušší a politicky nejsložitější. Ehm, rozšíření článku 50 eh, eh, že Velká Británie by mohla zůstat součástí EU do roku 2020. Eh, do konce roku 2020, eh, ale to politicky není prosaditelné ani v EU, ani ve Velké Británii a je to málo pravděpodobné, obzvláště nyní, kdy eh, byla, bylo dosaženo dohody o přechodném období. Zdá se, že zkrátka tato možnost nebude využita. Možnost dva, nedělat nic. To znamená, že Velká Británie by ehm, ne, že Evropská unie by mohla říct, že toto je problém eh, Velké Británie. Ano, bude to mít vliv na naše společnosti, ale eh, může to pro ně mít i nějaký přínos. Eh, přemístí své dodavatelské řetězce z Velké Británie do jiných států EU ehm, a, a necháme to na Velké Británii, aby si vyřešila tento problém. Pravděpodobně by to ale pro Evropskou unii mělo negativní dopady a já osobně se domnívám, že um, je to v zájmu EU uh, nalézt dohodu um, s Velkou Británií a se třetími zeměmi. A třetí možnost, uh, ta je někde na půl cesty, je to to, čeho původně chtěla dosáhnout um, britská vláda. Jde o to v podstatě uh, vytvořit dohody o volném obchodu mezi Velkou Británií a třetími zeměmi nebo že Velká Británie v podstatě skopíruje ehm, dohody, které už EU má se třetími zeměmi. na druhou stranu by to ale eh, nevyřešilo otázku eh, pravidel eh, o původu, protože to budou různé dohody o volném obchodu, takže to by tento problém pravidel týkajících se původu nevyřešilo. A také Eh, Evropská unie eh, chce, aby během přechodného období eh, Velká Británie neměla žádné dohody o volném obchodu, že by tyto dohody nevstupovaly v platnost, dohody se třetími zeměmi. A ještě bych chtěl v poslední minutě představit poslední možnost, a to, že eh, by existovala eh, dohoda se třetími zeměmi, aby se k Velké Británii eh, doho- přistupovalo jako k členskému státu EU během přechodného období. Zde je určitý potenciál pro to, aby zůstal status quo pro podniky v EU i ve Velké Británii. Ale jsou zde určité problémy. První problém je, že Evropská unie jenom oznamuje informace třetím zemím a takže to nemůže prosadit. Dále otázka je, kdy bude oznamovat a jaká bude reakce třetí země. Evropská unie eh, může eh, informovat eh, pouze později v tomto roce, až budou podepsané odpovídající dokumenty. Jaká bude reakce třetích zemí, to je otázka. Třetí země by mohli eh, cítit potřebu eh, znovu začít o dohodách eh, vyjednávat během přechodného období ehm, nebudou existovat dostatečné podmínky pro tí, třetí země, aby eh, tímto způsobem k Velké Británii přistupovaly. Zde se rozcházím se samem. Já si myslím, že třetí země se budou hodně dívat na to, co mohou oni získat a eh, budou váhat, pokud jde o to eh, dát Velké Británii během přechodného období status země EU. Já si myslím, eh, že se dá očekávat eh, dlouhé období nejistoty pro společnosti, pro firmy. Eh, Nebude to vyřešeno rychle a spíše myslím, že se dá očekávat, že třetí země budou ehm, dělat různá odlišná rozhodnutí, ne že se všechny tyto třetí země rozhodnou stejně. A poslední věc společnosti v EU nebudou a budou uh, muset uh, mít nějaké plány pro Brexit už na začátku přechodného období, nebudou moci čekat až na konec. Děkuji. Čili Mini Cooper v tom případě nebude evropským autem a bude se na něho vztahovat pravidlo VTO. Nyní mají slovo poslanci a poslankyně každý círka na dvě minuty. Mnohokrát děkuji. Během dvou minut není možné položit všechny otázky, které bych chtěla položit, ale mám některé zásadní otázky. Představili jste nám celou řadu scénářů. Řekli jste, že něco je pravděpodobnější než e, něco jiného, ale já mám pocit, že každý e, den se děje v podstatě něco úplně nového. E, já bych od odborníku ráda slyšela, abyste e, ze svého pohledu v rámci své disciplíny nám řekli, co považujete za nejlogičtější scénář, nebo ten e, nejpravděpodobnější scénář, nebo ten scénář, který by si EU27 měla vybrat. Za SAD David Martin. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik otázek. První se týká pravidel původu. Jak se na to dívají odborníci? Je pravděpodobné, že Spojené království a Evropská unie budou mít společná pravidla původu. Podle pravidel VTO konkurent ve třetí zemi, na kterého to bude mít dopad, se může obrátit na vnitrostátní soud s tím, že nepřijímá tato pravidla a tam potom nemáme šanci vyhrát. Takže i když některé strany budou souhlasit, tak přesto narážíme na problém. Druhá otázka, která s tím je propojená, budeme mít zástupce BMW, tak možná by to spíš bylo na ně. Já jsem slyšel, že u řady, že třeba Mini nebude kvalifikováno jako auto britské či evropské. Jaký tam je scénář? asi tedy bude platit, že potom lidé si přesunou závod výrobní, tak aby se dostali pod jednu nebo druhou značku původu. A teď ta otázka týkající se dvouprocentního snížení produkce Evropské unie. Já jsem se nedíval na ty vaše modely, takže nevím, ale musím říct, že mě to dost překvapilo. Vzhledem k tomu, že už jsme už teď viděli určité přesuny ze Spojeného království do jiných částí Evropské unie, za druhé, Evropská unie má deficit, co se týče služeb se Spojeným královstvím a za jakékoliv scénáře konkurence britských služeb se sníží. A tady se nejedná jenom o finanční služby, takže existuje velká šance, že služby se budou přesouvat na kontinent. Takže mě překvapilo, že celkem Evropská unie zaznamená pokles. Já tady chápu, že z toho asi nebude mít velký přínos, ale byl jsem překvapen tím dvouprocentním poklesem. Za 15 let to mě připadne opravdu hodně. Můžete prosím více vysvětlit, jak jste se k tomu dopočítali? Děkuji za ECR a Clarken. Možná, že se na to někteří z vás budete dívat trochu jinak. Máte pocit, že dnes jsme měli hovořit o budoucnosti a přitom hovoříme o minulosti a o starých argumentech. Já bych se ráda dozvěděla o negativním dopadu tvrdého Brexitu na Evropskou unii. Zatím jsem slyšela hodně o tom, co to bude znamenat pro Spojené království, ale ráda bych věděla, co může Evropská unie udělat pro to, aby tím nebyla postižena jeho vlastní ekonomika. A to si myslím, že by jaksi mělo být výsledkem této diskuse. My jsme slyšeli spoustu názorů a mě by zajímalo, jestli je to podpořeno skutečnými daty. Ty některé připomínky, které zazněly pan Lou, například hovořil, že třetí země říkali, že to udělají. Vy jste hovořil o Jižní Koreji. Jsou ještě nějaké jiné země a odkud ty informace máte? Odkud víte, že odmítnou Spojené království. Ale děkuji Nikolaj za to, že hovořil o jednotlivých možnostech, které jsou na stole a té možnosti také nedělat nic. Musíme se podívat na negativní dopady na Evropskou unii. Vy jste o tom hovořil. Můžete prosím říct si trochu více o této možnosti nedělat nic? Víme, že dlouhá nejistota nepomáhá podnikům. To prostě víme používá se tato možnost jako strategie? A nebo to prostě jenom poškozuje podniky na obou stranách hranice. Já myslím, že to je škodlivé nejenom pro Evropskou unii, ale i pro Spojené království. A neměli bychom jako obchodní výbor se více soustředovat na taková řešení a obchodní strategii, která nám umožní nastavit budoucí vztahy mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. Děkuji. Děkuji. Za zelené tady mám dvě jména, to není možné. Janeka Klaus, kdo je stínový zpravodaj? Janek, prosím. Děkuji mnohokrát. Velmi rád jsem si vás vyslechl. Říkal jsem si, že David Cameron se někde krčí na, v hlubinách nějaké jeskyně a že nevyleze ven ale jenom abychom mluvili vážně. Opravdu politicky je to totální bláznivost tohleto. Teď, co se týče tarifních cel v oblasti zemědělství. Vyjednává se o tom, jaká část kvot připadne Spojenému království poté, co odejde z EU a kolik z těch kvot dostane Evropská unie. Nicméně, vezmeme si to přechodové období. Řekněme, máme třeba dohodu o volném obchodu s Novém Zélandu. Tarifní kvóty týkající se jehněčího jsou definovány pro celou Evropskou unii. Spojené království je ovšem základní platformou pro dovoz a vývoz z Evropské unie právě jehněčího masa. Jak tedy v tom přechodném období se toto vyřeší? To je první otázka. A za druhé, v tisku se člověk dočte, že londýnské city, které se pochopitelně bojí, že přijde o část svých aktivit, by mohlo, a je to jedna z hypotéz, se stát zemí, kde rostoucí nové ekonomiky začnou investovat. A to na základě porušování pravidel, která v tuto chvíli existují v Evropě. Nebo nedodržování pravidel, která existují v Evropě. Třeba Saudové, Rusko a další. Teď, co zase to přechodné období? Dalo by se představit, že Spojené království v podstatě udělá ze City něco, co bude připomínat ještě více daňový ráj než dnes? Děkuji. za goe Helmut ne, Ann Miller. Děkuji mnohokrát. Já mám jednu otázku, kterou jsem chtěla položit paní Barasma. Určitě budeme moci hovořit o otázce celního režimu, ale k tomu se ještě vrátíme. Jeremy Corbyn řekl, že pokud nebude, že buď to celní unie, anebo podobná pozice, jako kdyby Spojené království bylo ve Spojeném království, jako v, eh, by byli v Evropské unii. Co vy si o celé věci myslíte? Děkuji, pan Damos. Děkuji. Jeden statistický údaj, o kterém se nikdy nemluví, a to, že v loňském roce Spojené království mělo deficit ve výši 96 miliard ve své obchodní výměně s Evropskou unii. Do, je to zhruba třetina veškerého vývozu zboží ze Spojeného království. Máme tady velmi černé prognózy, že přestane obchodní výměna, ale vidíme, že je v zájmu Evropské unie, aby pokračoval tento obchodní vztah, protože Evropská unie vyváží k nám více než naopak. Toto je velmi vážený výbor s ještě váženějším předsedou a kolegy a musím říci, že hovoříme velkou část svého času o obchodních dohodách. Ale nezapomínejme na to, že nemusíte mít obchodní dohodu, abyste mohli obchodovat. To je fakt. Tři největší vývozci, kteří nejsou členskými státy do 28, jsou Čína, Rusko a Spojené státy a ty nemají s Evropskou unii obchodní dohodu. Vidím, že kolegové na levici kývají. A asi takovou dohodu ani mít nebudeme. Nejzajímavější příspěvek nebyl právě tou prognózou britské politiky ze strany britské levice, ale ten kolega, který se soustředoval na poznámku pod čarou 17, říkal 87, nezapomínejme na to, že pokud si chcete něco koupit na vývoz, tak si to prostě koupíte. Pokud chcete skotskou whisky, tak si ji stejně koupíte. Bez ohledu na to, jaké jaká bude právní úprava, ale možná, že to bylo v souladu s vaší připomínkou. Japonská whisky je taky celkem dobrá mimochodem. Pan Rulich, prosím. Eh, ano, já bych chtěl nejdříve poděkovat za tuto intenzivní diskuzi. Samozřejmě důležitá je otázka spolupráce mezi Velkou Británií a Evropskou unii. Mě by ale zajímaly, zajímala spíše eh, vnitřní politická situace ve Velké Británii. Eh, samozřejmě smlouva, o kterou se zde jedná, vede k velkým rozporům ve Velké Británii. Podívejme se eh, na Irsko. To eh, se může dostat do velkých problémů. Může dojít k tomu, že v Irsku proběhne eh, vlastní referendum, protože většina Irů chce zůstat v EU. A ve Skotsku je situace eh, podobná. Tam také většina hlasovala pro setrvání v Evropské unii. Eh, zároveň Gibraltar hlasoval většinou pro eh, setrvání ve společné Evropě. Jaké dopady by mělo to, že by Irsko nebo eh, Skotsko trvalo na setrvání v Evropské unii, nebo že by se Skotsko postavilo proti eh, konečné dohodě. Eh, samozřejmě v zájmu všech vyřešit tyto otázky na základě spolupráce, ale zásadní otázka je také to, jak by Evropská unie reagovala na tvrdý Brexit. Ve chvíli, kdy je možné, že dojde k dohodě mezi EU a Velkou Británií, ale otázka je, jestli dojde k dohodě uvnitř e, Velké Británie. Já si myslím, e, že tato otázka vnitřní soudržnosti Velké Británie je také velice důležitá v tomto kontextu. Muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem dorazila později ale nemohla jsem dorazit včas. A mám dvě konkrétní otázky. Ta první se týká toho, jaké budou tedy možné spory ohledně investorů Evropské unie a Spojeného království v průběhu přechodného období. To bude totiž období velkých nejistot a pravděpodobně mohou vyvstat nějaké spory v tomto období. Ta druhá otázka se týká spolupráce v oblasti letecké bezpečnosti a letecké přepravy. Jsou letecké společnosti i přímo ze Spojeného království, které tedy přelétávají nad evropským prostorem a jak tedy se zajistí ten přechod těchto leteckých společností v rámci evropského prostoru. Zajímavé otázky, velmi rád si poslechnu odborníky a dám jim také po dvou minutách a požádám je, aby se soustředili na ty hlavní věci. Prosím, Barbara jako první. Well, uh, we have not, uh, uh My jsme si neprobrali, kdo obere, kdo odpoví na kterou otázku, tak já odpovím na pár a pak dám prostor pro ostatní. Otázka byla, co je podle vás nejlepší scénář pro 27. Ne pro Spojené království, ale pro 27. To přechodné období je velmi důležité, podle mě. A to nejenom pro Spojené království, ale také pro 27. Protože v zásadě nám dává trochu času na to, abychom si rozmysleli přesně, co budeme chtít. Různé strany v tuto chvíli mají různé názory a zastávají různé strategie a taktiky. Čili když nám to dá trochu času, tak pravda pro podniky to zvýší nejistotu, což je velký problém, ale na druhou stranu je důležité, že se tím trochu stabilizuje politická situace ve Spojeném království, protože těžko vyjednávat s partnerem, který sám neví, co chce, tolik neví, co chce. Takže si myslím, že nakonec by to mohlo pomoci Spojenému krá- tedy Evropské unii. A doufejme, že následně tedy bude Spojené království stabilnějším vyjednávacím partnerem. Ale nakonec, jak jsem říkal, nejlepší scénář pro 27. by byl ten nejměkčí možný Brexit, protože konec konců Evropská unie vychází z volného obchodu. A když někdo odejde, tak bychom se pořád měli držet této zásady. Druhá otázka se týkala následujícího. Jak je možné, že Evropská unie zažije tak negativní dopad, dokonce propad o 2% v roce 2024. Jak je to možné, ptáte se, když Brexit vytváří pro EU tolik příležitostí? Krátká verze odpovědi zní. Podívejme se na Nizozemsko. Průměrně nebo v průměru Evropská unie tolik není závislá na vývozu do Spojeného království, ale máme několik zemí, a to nejenom Nizozemsko, ale také třeba Španělsko a několik dalších států, které velmi závisí na vývozu do Spojeného království a ti budou trpět. U Nizozemska jsme to spočítali například tak, že pokud dojde k tvrdému Brexitu, tak eh, dopad pro Nizozemsko bude zásadní a bude výsledkem nejenom méně přímého obchodování se Spojeným královstvím, ale také větší dovozní inflace, což bude mít velký dopad na soukromou spotřebu. A to bude mít podobný účinek i v dalších zemích. Takže sice nebudeme poškozeni navždy, nicméně 20% do roku 2024 pro celou Evropskou unii je pořád představitelné. A některé země, jako Nizozemsko, budou trpět daleko více, 4,5% v případě tvrdého Brexitu. A další otázka zněla, promiňte, musím si jenom uspořádat své poznámky. Další otázka zněla, jestli ta rostoucí podpora pro celní unii, jak se dá vysvětlit. Já si myslím, že celní unie by dávala smysl, vzhledem k tomu, že Evropská unie je největším obchodním partnerem Spojeného království a kromě toho takovéto ujednání by mohlo pomoci zajištění toho, že nebude tvrdá hranice mezi Severním Irskem a Irskem. Ale tady zjevně není otázka toho, co je rozumné, ale jestli se objeví politický prostor ve Spojeném království pro takovéto řešení. Děkuji. A nechám slovo kolegům. Děkuji. Kirsty Hugh, prosím. Děkuji mnohokrát za vaše připomínky a otázky. Co se stane, nebo co by se v ideálním případě stát mělo? No vypadá to, že směřujeme k, obchodě o volném, eh, k dohodě o volném obchodu. Uvidíme ale, jak to půjde ruku v ruce se závazkem, aby hranice Severního Irska byla propustná. Uvidíme, co s tím. Co se týče Kanady nebo VTO těchto modelů, tak tam by byl veliký negativní dopad Neříkám, že bychom měli směřovat k měkkému Brexitu, to už by bylo rovnou lepší zůstat v Evropské unii. Teď co se týče evropských služeb, obchodu a podobně. Co se služeb týče, tak to je velmi důležitý bod. Britský ústav pro hospodářsko-sociální výzkum říká, že v obou dvou případech by o 61% mohla padnout výměna služeb. Pro Spojené království je to veliký negativní dopad, ale jak říkal David Market, Martin, já si myslím, že Evropská unie by měla zásadní potenciál toho využít, ale je těžké těmito modely vyjádřit možnou realitu. Protože zatím jsme ještě nikdy neviděli a rozvolnění takovéhoto velkého hospodářského projektu. A existuje i studie nizozemská CPT, která pohovořila o 0,6% pádu HDP v Evropě na základě statičtější metodu ne, modelu. A teď ještě ústavní problémy ve Spojeném království, Přestože Spojené království má Velšsko, Skotsko a Severní Irsko jakožto decentralizované oblasti, se dá říci, že jsme nevěrovali dostatek politické pozornosti tomu, že ve dvou z těchto oblastí, Skotsku a Severním Irsku, bylo hlasování ve prospěch eh, zůstání v Evropské unii. teď uh, se může stát, že se to buď to dostane k nejvyššímu soudu, anebo že Westminster přehlasuje skotský parlament. Ale Martin Wilson ve Financial Times řekl, že v podstatě se nacházíme v období mírové uh, občanské války. Nezapomínejme na politiku, bude tady zcela zásadní. A poslední věc, já jsem ze Skotska, tak to je whisky. Když já jsem studovala ekonomiku, tak říkali, že když se zvedá cena, tak klesá poptávka a pochopitelně překážky ty celní i ty necelní zvýší cenu. Děkuji. Děkuji, Seme. Já se pokusím to si všechno najednou. Otázka Davida Martina pravidla původu. Pokud domácí konkurence stěžuje například Korea nabízí nadále preference Spojenému království v průběhu přechodného období, přestože už není členem EU ani technickou stranou dohody. Budou s tím problémy? Já nevím, ona je to dobrá otázka, ale ta odpověď, kterou bych mohl poskytnout, Myslím, že je to jen malý strach, že by to byl spor na úrovni VTO, protože to, ta doba, kterou bude eh, trvat, dokončení té sporu bude určitě delší než to přechodné období a to není v ničím zájmu. Pak eh, případy toho mini. Máme tu výrobce aut, který vyrábí motory ve Spojeném království, zasílá je do Jižní Afriky, eh, do, tam se dávají karoserie a zase se to vrací do Spojeného království a do EU 27 a to by jedině bylo možné s tou dohodou mezi Evropou a, a Jižní Afrikou. To bude tedy ten záměr i kumulační v takové dohodě mezi EU a Jižní Afrikou. To je zase další příklad. Pak otázka zdrojů. Proč vím, že některé země si budou stěžovat? Já bych k tomu řekl, že jsem o tom přesvědčen, že řada zemí uh, se bude snažit rychle jít cestou těch ústupků, protože vlastně si ani nepředstavují, jak by to eh, vlastně mohli nepožadovat. Je to v jejich eh, zájmu eh, se snažit mít tu maximální páku a určitě se o to pokusí. No a co se týče dalších zemí, které víme, že si už stěžovali nebo jasně vyjadřili, že to nebude jednoduché, tak víme o Koreji, protože oni uh, tedy už to často i veřejně eh, sdělovali a máme i vládní zdroje, které eh, tedy neprozradím. Další země, pak Jižní Afrika, tam také se vyjadřilo, došlo k vyjadření i na úrovni Velslence ohledně třeba vyšších celních sazeb a, a nebo jiných a, eh, a bariér. No a co nyní tedy? Nový postoj tedy eh, ze strany Spojeného království byl vyhlášen v pondělí, takže nevíme, jak to bude v nadcházejících měsících, ale jak už zaznělo, tedy otázkou je tedy, jak ta notifikace bude eh, probíhat, že by to mělo být rozesláno eh, ještě dnes otázka ohledně vztahu s Novým Zélandem v, průbě, eh, v tom přechodném období, zda dostane, eh, nas, eh, dosáhne toho plnění svých povinností ze strany Spojeného království. Já myslím, že okay. Pak otázka Čína, Spojené království, otázky velkých eh, vývozců a to, že tam nebude obchodní dohoda, zda je to úplně pravda nebo ne. S Čínou máme dohodu o vzájemném uznání a autorizaci ekonomických subjektů a se Spojenými státy máme urči, sedm určitých dohod i obchodního charakteru, jako potraviny, dál dohody týkající se sedmi promyslových odvětví, takže ano, nepotřebujeme vyloženě typickou obchodní dohodu. A ještě jedna věc, ano, ještě nakupujeme skotskou whisky, i když na ní nejsou uložené cla, ale to je také eh, důvod, proč tedy příslušná asociace se chce pře- eh, vlastně ho- hovořit o těchto eh, možných navýšených clech. Je to otázka cenová, pokud se cla tedy sníží, tak to může být dobré pro spotřebitele, ale myslím, že je jisté, že to nepůjde nahoru. Děkuji a Nikolaj. Já nemám žádné vztahu ke Skotsku, takže se nebudu vyjadřovat k té whisky, takže ten scénář. E, zazněly tu dvě odlišné otázky, která je tedy méně pravděpodobná a více pravděpodobná nebo e, taková vhodnější. Tady bych řekl, že pravděpodobná trajektorie, na které se ní nachází EU, Spojené království, partnerská dohoda, komplexní obchodní dohoda a také e, dohody v jiných, e, o jiných formách spolupráce, třeba vnější e, zahraniční spolupráce a podobně. Já osobně si myslím, že jak co se týče Severního Irska, tak i ve vztahu k EU pokud tu bude prostor pro celní unii se Spojeným královstvím, tak to bude asi vhodnější pro obě strany, ale ještě to tedy bude podrobeno interní diskuzi ve Spojeném království. A pak ta otázka ohledně pravidel původu a zda tam může být problém, že ani EU, ani Spojené království tam eh, nedá dostatek tedy toho místního obsahu do takovéto dohody. Myslím, že v konečném důsledku to bude o těch individuálních ekonomických rozhodnutích podniků, zda tam budou dodatečné náklady byrokratické, zda ty celní kvóty budou dostatečné, aby stálo za to relokovat celý ten dodávací dodavatelský řetězec, anebo se v jiné části prostě uspoří. Podle nedávné studie pro evropské podniky, já tady nemám ta konkrétní čísla, ale myslím, že z toho vyplynulo, že kolem 15 až 20 eh, podniků již mění ten dodavatelský řetězec a já bych očekával, že tam budou individuální eh, spíše rozhodnutí, že to nebude jeden takový velký eh, masivní pohyb, ale jednotlivé kroky jednotlivých společností pak to období nejistoty a to zda se nějak jako zacíleně nasměřovat nebo navyšovat nátlak. My jsme zaznamenali z obou stran, že ta jednání spíš probíhají na základě politického zájmu než ekonomického. No a ta dohoda ohledně přechodného období to znamená, že určitě ta nejistota bude velká až do samotného konce, dokud nedojde k podpisu a gratifikaci všech dohod ta nejistota je na obou stranách, jak ze strany EU, tím propojením obou témat, ale také ze strany Spojeného království. Tam také panuje politická nejistota ohledně toho, zda dohoda o stažení bude podepsána a tedy e, je ratifikována parlamentem. No a pak v neposlední řadě o té otázce letectví. To je velice zajímavá otázka, je napojená na dohodu nebo dohody EU e, nevyloženě obchodního charakteru a z toho, co vám mohu říci, v průběhu přechodného období to letectví na jednotném trhu, to nebude postiženo protože to nadále budeme mít tedy jednotný trh a, a ten režim EASA, tedy letecké agentury, ale změní se vztahy mezi Spojeným království a třetími zeměmi. A z tiskových zpráv víme, že například Spojené státy se již tímto zabývají a je tu určitá hrozba, že budou mít britské podniky, tedy společnosti, horší přístup na ten americký trh. Bude to eh, jiné, než je to tedy ve vztahu EU 28 států a Spojených států, takže tam bude také v zájmu tedy eh, Spojeného království si zajistit ten druh přístupu do Spojených států, jaký má nyní. Děkuji. Takže tím jsme si udělali obrázek o tom samotném eh, dopadu. Víme, že tu budou také výzvy v průběhu přechodného období. A nyní je tedy otázkou to, jak budou vypadat ty vztahy po přechodném období. Budou tu obchodní dohody CETA++, a nebo jak tedy budou naformulovány ty vztahy, zejména tedy těch příslušných celních režimů. To znamená, máme tu další eh, panel, kde bychom si chtěli eh, vyslechnout otázky dalších aktérů, aby pohovořili o tom, jak se ty vztahy mohou vyvíjet. V první řadě máme pozvaného Stefana Inamu z UNCTADu. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, že mi dáváte tuto příležitost se s vámi podělit o tu zkušenost pomoci zeměmi s obchodními dohodami a konkrétně tedy ve věci Brexitu. Byl jsem požádán, abych poskytl takový předběžný náhled o těch možných budoucích obchodních vztazích. Takže přechodné období, já si myslím, že tady už nejsou pochyby o tom, že Spojené království opustí celní unii. To znamená, že si bude eh, vyžadovat také určité nároky na regulaci externích vztahů s třetími zeměmi. Já se v mé prezentaci soustředím v podstatě na ten druh eh, eh, oblasti dohod volného obchodu, jako například Spojené království a Spojené státy nebo Spojené království a Evropská unie po konci toho přechodného období. No a zaměřím se na ty nejjednodušší věci, i když i tak jsou dost eh, složité, jako odstranění eh, celních sazeb a pravidla původu. Předchozí řečníci už načrtli možné konfigurace toho, jak tyto obchodní eh, dohody budou vypadat, jaké to budou modely. Eh, zda tu budou země eh, přidružené do země s dohodami o volném obchodu. Máme také nedávné kanadské eh, oblasti volného obchodu. To, tyto všechny možnosti mohou být možnými modely, které budou regulovat pak tu dohodu o volném obchodu mezi EU a Spojeným království. Druhou otázkou je ale, jaký bude obsah takové dohody eh, mezi Spojeným královstvím a třetími zeměmi. Bude vlastně eh, takto napodobovat Spojené království ten obsah eh, FTA dohod, které existují nyní mezi EU a s jejich obchodními partnery, anebo se Spojené království dohodne pro jiný druh formátu a obsahu takové dohody o volném obchodu. My v podstatě víme, co Evropská unie hodla navrhnout vůči Spojenému království ohledně těch pravidel původu, tedy že budou chránit zemědělství a rybolov a budou liberálnější ve věci strojírenství, elektroniky, pak ještě nebylo jasné, jak to bude s automobilovým odvětvím, což je tedy uh, E, oblast s velkým obchodním, řekněme, napětím nyní v jednání mezi EU a Spojeným královstvím. Otázka je možná kumulace pravidel původu může do určité míry některé problémy vyřešit, ale pak je to otázka podmíněnosti eh, té kumulace, jak se budou uplatňovat ta pravidla původu. Když bude Spojené království jednat s partnery z třetích zemích po té, co opustí Unii, budou jednat tyto dohody FTA na základě identických pravidel původu, pak i vůči EU. To je právě ta otázka kondicionality při uplatnění Eh, té kumulace. Uvidíme, zda eh, takto to bude aplikovat i DG Trade. Pak eh, další aspekt, který je třeba brát v potaz, možné deflekční dopady na obchod takže nejambicioznějším scénářem pak bude to, že Spojené království vyjedná FTA s Unii, ale také se Spojenými státy. To je to nejambicioznější scénář. A podobně by to pak mohlo probíhat i ohledně jiných dohod, které nyní existují s třetími zeměmi pokud ohledně um, pravidel původu bude jednat se spojenými státy, bude takové liberálnější a pak nastane možnost o deflekce obchodu. Takže mm, pokud tedy e, to, se to bude řídit pravidly spojeného, e, Spojených států, tam budou 3% celních sazeb, ale pokud tedy eh, ten výrobce bude ve Spojeném království a pak se to bude dále eh, exportovat do Evropské unie, tam to bude duty free eh, zacházení. Nicméně v rámci takové dohody pak to bude o tom, jaké náklady to bude, jakožto zatížení administrativního systému a jak to prosadit, aby právě nedošlo k narušení trhu. pak eh, otázka kumulace. Potenci- možná, bude možné eh, tímto vyřešit celou řadu problémů. Evropská unie může zároveň eh, právě vyjednávat dohodu se Spojenými státy a budou tvrdit, že to budou pravidla původu jako pro Spojené království a příslušnou dohodu mezi nimi a Spojenými státy. To může nastat, Ovšem, um, musíme si uvědomit, že v rámci té kondicionality tu musí první být vyjednán ten vztah mezi Spojenými státy a Spojeným království, stanovit tedy soubor pravidel a pak tedy může jednat Evropská unie se Spojenými státy. Toto jenom, abych do, to doložil, na úvod, jak komplexní je celá tato agenda, která leží před námi, jenom ve věci pravidel původu a celních eh, sazeb. Bude se uplatňovat kumulace u těch eh, pravidel původu, které jsou identická. Ehm, je třeba si uvědomit, eh, jak budeme postupovat. Buď teda identická pravidla původu, anebo pokud budou odlišná, tak se kam, kumulace bude uplatňovat jen na některá odvětví. Například pro automobilové odvětví, ehm, tam to mohou být pravidla původu a kumulace zase pro jiná odvětví třeba rybolov nebo textil a oděvy, kde Evropská unie a Spojené království budou mít v budoucnu vlastně lepší sazby v rámci um, zachování svých zájmů. A nebo se um, umožní prozřezově kumulace, i když pravidla původu nebudou stejná. To je takový nový koncept, který se ještě neuplatňuje ale bývá prosazován i v jiném uh, kontextu dohod, jako třeba právě spolupráce s jihovýchodní Asií. Pak další otázkou je, a zase to je v našem zájmu, kde hovoříme na úrovni OSN eh, rozvoje obchodu, zda Spojené království a vztahy k méně rozvinutým zemím a rozvojovým zemím a eh, systém všeobecných preferencích. Já se na to odkazuji protože před rokem eh, jeden britský úředník se mě ptal, jaká jsou nejlepší pravidla eh, původu pro rozvojové oblasti. No nejlepší příklad kanadská a evropská pravidla původu a příslušná reforma. My bychom chtěli ale udělat ještě něco lepšího než toto. No, to by mohli udělat i když budete mít odlišná pravidla původu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii pro rozvojové země, tak ale nemůžete kumulovat. A jak je kumulace důležitá, to je pak druhá otázka. A bude vhodnější nemít kumulaci a liberálnější pravidla původu? To je otázka, kterou je třeba rozhodnout a je třeba přistoupit tedy k formálnímu rozhodnutí v této věci. Takže na závěr bych řekl, že tady tedy předkládám několik otázek vzhledem k tomu, že teda většina zemí bude chtít e, mít obchodní jednání na většinu těch předchozích otázek já si myslím, že můžeme odpovědět ještě po dalších studiích, vědět, jaký bude ekonomický dopad na Brexit, ale ještě v podstatě spousta těch studií nepředkládá řešení pro to, abychom mohli vést ta eh, obchodní jednání, abychom se rozhodli zda kumulovat nebo mít ta nejlepší pravidla původu, která právě uspokojí všechny strany, která nenaruší ty vztahy. Eh, která eh, ne, prostě nenaruší celkově podnikání, nebudou pro ně problematická. My potřebujeme tedy přesně vědět také to, co eh, dováží Spojené království, čeho je výrobcem, co dále vyváží do Evropské unie a podobně. Potřebujeme takové studie, abychom mohli rozvinout tu metodiku, abychom prostě přesně mohli uh, stanovit, jaká jsou ta nejlepší pravidla průvodu, která by byla prostě vhodná pro ty nové dohody o volném obchodu, jak ze strany Spojeného království, tak ze strany Evropské unie. No a čím dříve začneme vypracovávat takové studie, tak tím dříve, můžeme činit eh, vhodná odůvodněna rozhodnutí bez nějakých prostě prázdných mín, eh, míst či eh, nějakých eh, ještě dalších problémů. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. možnost mít FTA se Spojenými státy, to je něco, co vnímám skepticky. A já jsem dlouho vyjednával o TTIP takže jsem eh, v této věci trochu skeptický. Pan Robertson je nyní na řadě a je zástupcem skupiny BMW ve Velké Británii. Máte slovo. Thank you for the kind invitation, Mr. Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Ve Velké Británii máme eh, mnoho aktivit Vyrábíme tam miny, vyrábíme tam stovky tisíc motorů, které se exportují do továren BMW po celém světě a je to také domov našich značek Rolls-Royce a Mini. Celkem tam máme 8 tisíc přímých zaměstnanců, podporujeme tam asi 50 tisíc lidí celkově v zemi. Ehm, máme tam naprosto integrovaný ehm, systém výroby. A jednotlivé součástky ehm, se posílají do Velké Británie, tam se eh, dávají dohromady, anebo eh, naše motory se eh, posílají například do Nizozemska nebo do jiných továren po celém světě. Máme velice integrovaný systém dodávek, který jsme vytvářeli mnoho, mnoho let. Je to eh, velice typický systém, podobný dalším automobilovým společnostem Velké Británie. Eh, každý rok ehm, vyrobíme asi 1,6 ehm, milionů aut. Ehm, exportuje se z Velké Británie z velké části do Evropy a také do zbytku světa. a výrazně přispíváme eh, do ekonomiky eh, Velké Británie a také přispíváme eh, do vývozu. A z tohoto důvodu Brexit má na nás silný dopad. Každý den na 260 nákladních vozů přijíždí a odjíždí z našich továren. To znamená, že spravujeme obrovský logistický tok Nemáme eh, velké eh, zásoby eh, dílů tyto, ani aut. Tyto díly i auta se neustále pohybují. Máte zde na slajdu některé údaje. Máme také některé automobily, které se dováží do Velké Británie. Mini se exportují z Velké Británie. Více než 3 miliony Eh, mini eh, vyrábíme ve Velké Británii. Eh, dva vlaky denně plné miny odjíždějí z Velké Británie nebo z našich továren do britských přístavů. Máme tedy naprosto integrovaný systém výroby a ten je velice typický pro to, jak vypadá automobilový atomové odvětví Velké Británii. Tam máme pěkný obrázek. A zde máme na slajdu další informace. A hodně se zde hovořilo o členských státech EU a VTO. A Možnosti jsou od eh, toho, že Británie zůstane členským státem až po VTO. Jak vidíte, eh, u členského státu EU eh, máme zelené body, u VTO máme především červené. Hovoří se také o jednotném trhu, o celní unii, o dohodě o volném obchodu. Já jako obchodník se až tolik nezajímám o to, jak se tomu bude říkat. Nám jde především o to, aby náš podnik mohl bez problémů fungovat. A je pravda, že to, co je nahoře na slajdu, je základem pro naše úspěšné podnikání. Celá řada řečníků zmínila um, otázku, proč by se Evropská unie měla o Brexit zajímat. Celá řada výrobků se pohybuje přes hranice, stejně tak jako dílů do automobilů. A mohly by zde nastat problémy s tím, že se nebudou moci díly importovat do EU, ale ani exportovat. A tak by došlo k narušení um, řetězce na obou stranách kanálu La Manche pokud by nedošlo k dohodě, anebo pokud bychom se dostali spíše směrem dolů na tomto seznamu na slajdu. Já se obí, obávám, že dohoda o volném obchodu um, věci nevyřeší. V podstatě se dohoda o volném obchodu blíží úpravě v rámci VTO, protože eh, pokud budeme mít dohodu o volném obchodu, potom eh, stále budeme mít eh, cla, bude zde otázka různé právní úpravy a tak dále. Je potřeba podívat se na detaily, protože detaily mohou nakonec představovat problém. Já jsem jenom obchodník, nejsem odborník v této věci. Ale v každém případě se domnívám, že musíme být velice opatrní z politického hlediska co budeme považovat za dobrý výsledek, protože výsledek, kterého bude dosaženo, může v některých detailech být velice negativní. Rizika. Rizika jsou velice jasná. Už se o tom hodně hovoří. Eh, hovořilo se o obsahu, o Eh, regulaci, o rozdílech v regulaci, o clech. My v automobilovém průmyslu potřebujeme mít eh, stejnou eh, regulaci. Naše premiérka mm, hovořila o leteckém průmyslu, ale já myslím, že se to jednoznačně týká také automobilového průmyslu je potřeba mít jednotný, jednotné standardy mít další nové standardy by byl problém, protože pak by začaly problémy se schvalováním typu, s homologací. A takže pro automobilový průmysl je velice důležité, aby zde byla jednotná pravidla, jednotná legislativa. Co bych chtěl říct na závěr? Vidíme zde. Požadavky. Jak jsem řekl, zde eh, máme odborníky, kteří vidí rozdíly eh, mezi celní unii nebo VTO eh, nebo dohodu o volném obchodu. V každém případě pro nás jako zástupce průmyslu je důležité mít jednotnou, jednotná pravidla, jednotný regulatorní systém, dále nulová cla vy viděli jste, kolik ehm, stovek či eh, tisíců eh, nákladních automobilů eh, plných aut my každý den vyvážíme či dovážíme a netýká se to jenom nás. Dále ehm, místní obsah a diskvalizace na základě místního obsahu, to je velký problém. Dále akumulace pravidel původu, především pro třetí strany, pro třetí země, to by pro nás byl také problém. A samozřejmě další důležitá věc, přístup k talentu a možnost eh, mobility pracovních sil. Mm, to je pro nás také velká výzva. Vím, že ve vyjednávání bude nutné, aby tam existovala silná důvěra aby bylo možné nalézt politická a hospodářská řešení. Tato řešení existují, ale je potřeba skutečně dívat se na detaily, být pozorný, pokud jde o detaily. My v každém případě vítáme těch 21 měsíců přechodného období pro implementaci ale eh, myslím si, že do konce tohoto roku je třeba mít jasno v tom, jak bude vypadat konečná dohoda, protože jinak budeme mít pouze další dva roky na jistoty a to není v zájmu nikoho. Děkuji, pane předsedo. Uh, Děkuji. Pochopitelně se budeme snažit o nejrychlejší možné řešení, ale s Kanadou jsme vyjednávali sedm let. Doufám, že jsme se naučili, jak to dělat rychleji. Snažíme se o to. Nyní předseda Eurochambers. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Ten příklad BMW byl celkem zajímavý. Nicméně to je světová a zároveň evropská značka, velký aktér automobilovém průmyslu, včetně mé vlasti. V mém regionu se pro tuto továrnu vyrobilo milion motorů mimo jiné. Můžeme sledovat, jak to na nás na všechny působí. Během této diskuse zazněla otázka, jaký scénář je nejlogičtější, nejpravděpodobnější a nejvíce žádoucí. Pokusím se odpovědět. Nejvíce logické by bylo, aby zůstali ve, spojeném, ve Evropské unii. Nejpravděpodobnější je, že odejdou, ale nevíme, jakým směrem se to bude dále vyvíjet. A nejvíce žádoucí by bylo, minimalizovat náklady a prostě se přátelit. Hovořím jako přesvědčený Evropan. Pro mě je to emocionální záležitost, když člen rodiny rodinu opouští. Na druhou stranu ale nesmíme zapomínat na to, že Spojené království stejně vždycky mělo zájem jenom o hospodářskou spolupráci, nechtěli prohlubovat Evropskou unii, neměli zájem o politické, sociální a ekologické záležitosti. A pokud je to takto, tak je potřeba se podle toho chovat. Byl jsem v Londýně, byl jsem na demonstraci proti Brexitu před parlamentem a mával jsem evropskou vlajku. Byla to pro mě srdeční záležitost, ale stejně nic to nemění, jsme realisté. Hovořil jsem s ministrem obchodu a průmyslu. A neví, jak to všechno ukočírují protože vláda je rozdělena na různé názory a opozice má ještě další názor a jiný přístup. Říci, že se chtějí účastnit jednotného trhu, ale na druhou stranu z něho odejít. Nechtějí cla, ale chtějí odejít celní unie, ale to prostě nejde. Musíme vzít v úvahu čísla. 50 vývozu ze Spojeného království jde do Evropské unie. 5 celkového vývozu Evropské unie je do Spojeného království. Tak to vidíte, jaký to je rozdíl. Tady ale nejde o to, koho to více poškodí. Jde o to, jak můžeme té újmě předejít. Vyhnout se clům, snížit necelní překážky. Řada malých a středních podniků v EU v podstatě nikdy neřešili neevropský trh. Neumí vyplnit celní prohlášení a musíme jim pomoci. Pan Robertson hovořil o problémech pro velké firmy. Já hovořím za mnohé neznámé malé firmy a jejich problémy. Proto potřebujeme, aby mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii panovaly co nejužší hospodářská pouta a to bude mít své náklady. Některé byly zmíněny kolegy panelisty a nemusím je opakovat. Sto milionů celních deklarací. Každoročně. Ne dohromady. Ročně. 100 milionů celních deklarací. osvědčení o původu. Další věc. Zpráva Číčíny hovoří o 5 až 10 miliardách euro. Řeknete si, to je jednoduché. Ale to není jenom o penězích. Budete potřebovat minimálně 10 tisíc nových lidí v celní správě. Možná bychom se nad tím číslem měli zamyslet. Všechny strany skloňovaly slovo nejistota. Proto je dobré mít konkrétní datum, ale nejistota pořád panujeme. Panuje. Víme, že budeme mít přechodné období, ale nevíme, co po něm. Je to nejistota nejenom pro nás, ale i pro naše obchodní partnery. Dnes se o tom hovořilo. Máme obchodní partnery, se kterými jsme svázáni dohodami o volném obchodě. Nikdo neví, jak to bude vypadat s nimi. Politici a populismus ty to nezajímá. Říkají, že to musíme zvládnout my. tedy podniky v Evropském společenství. Je to škoda, ale musíme to nějak zvládnout. A doufám, že Evropská unie bude ochotná nám na pomoci, a to především malým a středním podnikům Evropy, které budou potřebovat zvládnout změnu rámcových podmínek. A říkám to i přátelům ze Spojeného království, kteří jsou zde dnes zastoupeni. My také doufáme, že budeme mít dobré obchodní vztahy i v budoucnosti. I na evropské straně se snažíme v tomto angažovat. Děkuji. Děkuji. Máme tady kolegu, který vždy zastupuje malé a střední podniky a snaží se prosadit jejich zájmy. Ale nesmíme zapomínat ani na zájmy pracujících a Luke Triangle předseda Industrial a má slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za pozvání na toto významné slyšení. V první řadě eh, bych se chtěl představit. My jsme Industrial Europe, Evropská federace, která zastupuje pracující z průmyslu a výroby. Společně zastupujeme dnes 7 milionů pracujících eh, v dodavatelském řetězci, ve výrobě, hutnictví, energetickém sektoru a dalších oblastech. Myslím, že tu již zaznělo ze strany předřečníků, jak je důležité pochopit realitu dnešního průmyslu v Evropě a jak důležité je pochopit to úzké propojení, které existuje mezi průmyslem a výrobou EU 27 a Spojeným královstvím. Myslím, že ten příklad Jana z BMW, to je opravdu důkazem reality, nejenom pro automobilový průmysl, který zmínil Jan, já bych vám mohl zmínit celou řadu jiných sektorů Jenom jeden eh, příklad, kterým to doložím. V Evropě jsme také eh, dobrými eh, producenty vrtulníků a ten vrtulník vlastně, než se stane hotovým vrtulníkem, tak překročí kanál osmkrát a u jiných druhů výroby je to tak podobně. Několikrát se dostávají výrobky přes kanál, než se stanou tím hotovým výrobkem. Taková je realita a musíme vlastně toto eh, překonat, tu ideologickou debatu ohledně toho dostat se do reality a zaměřit se tedy na to, jak to dopadne, když tady začneme stanovovat administrativní nebo celní bariéry či kvóty a jaký to bude mít dopad na průmysl. Pro evropskou výrobu je zásadní, abychom zachovali náš integrovaný dodavatelský řetězec a my také ceníme význam eh, jednotného trhu abychom pokračovali s eh, regulační konvergencí obou stran trhu, eh, i budoucí oznávání pravidel původu, vzájemné uznávání, jednoduché a podobné administrativní postupy a v neposlední řadě také čelme tomu svobodu pohybu. Je důležité pochopit, že ekonomika Spojeného království a evropská ekonomika se zakládají na expertíze a na znalostech pracujících, kteří se pohybují po Evropě. Pokud zítra Spojené království nebude mít již přístup k talentům, k inženýrům, a kvalifikovaným pracovníkům, kteří již nebudou dostupni na místním trhu, na domácím trhu ve Spaném království, pokud už nebudou mít přístup k těmto talentům z Evropy, tak to poruší britský průmysl. A stejně tak v opačném směru, když my nebudeme mít přístup k výzkumníkům a talentovaným lidem vzdělaným ve Spojeném království. Toto všechno je prostě realita, o které tu dnes hovoříme. A myslím, eh, že je tu riziko, že všech těch 28 členských států v konečném důsledku bude méně uh, konkurenceschopných. My totiž eh, tady vlastně soupeříme s celým zbytkem světa, s dalšími agresivními partnery, s Čínou, s Ruskem, s Brazílií, se Spojenými státy. A když si to budeme stěžovat všichni, nejenom pro Spojené království, ale pro Unii a začneme tu udělovat eh, celní kvóty, tak evropská produkce bude prostě dražší, bude méně konkurenční v tom globálním kontextu. Pro nás tedy jakožto odbory, to vás asi nepřekvapí, vyvstalo to i v tom předchozím projevu, je otázka sociální agendy. Je tu totiž riziko, že ty budoucí vztahy by mohly vést k takové sociální konkurenci a k tomu, že se bude snižovat úroveň sociální agendy, sociálních pravidel a podobně. Takže je důležité, aby v těch budoucích vztazích se Spojeným královstvím se zachovaly i ty vysoké standardy na sociální úrovni a stejná pravidla v té sociální oblasti. To asi nepřekvapí, protože já tu nezastupuji jenom Evropskou 27, ale také britské odbory z výroby. A my tedy přebíráme eh, aký v sociální oblasti a agendu v sociální oblasti a to je zásadní právě i v těch vztazích mezi EU a Spojeným království. Já to ještě dále rozvinu. A eh, pak ještě jednu věc. To eh, nečlenství král, Spojeného království v EU to povede k navýšení administrativních uh, překážek a nákladu. Ještě eh, tento týden v pondělí jsme společně s chemickým průmyslem Evropy což je důležitá oblast jak v Unii, tak ve Spojeném království, společné prohlášení týkající se vlastně postoje tohoto odvětví průmyslu v rámci jednání o Brexitu. Toto sdílí i zaměstnavatelé, že je to tedy velice důležité jít cestou té eh, jednodušší zprávy. Naši, naše protistrana právě z Británie hovořila eh, o této problematice. A pak oblast výzkumu, vývoje, rozvoje. My si přejeme být inovativním regionem na světě to eh, zaznělo v předchozích měsících i letech, že toto je taková ambice eh, spojené, eh, tedy Evropské unie i Spojeného království. A na akademické úrovni, na úrovni těch výzkumních center, ve všech druzích spolupráce, která existuje mezi výzkumníky, kteří si přejí být inovativní v Evropě, tak tady je jasné úzké propojení mezi tím, co se dělá v Unii a co ve Spojeném království. Také oni eh, mají eh, přínosy z různých programů eh, Unie a to je třeba také zorganizovat tady, jak i nadále bude fungovat to propojení v budoucnu, jak to bude s financováním takovýchto programů přes tedy Evropskou unii, aby i nadále mohly být v budoucnu inovativní. Tereza May to jméno tu dnes odpoledne zaznělo několikrát. On eh, hovořil o těch pěti testech a o tom, že budoucí dohoda musí ochránit zaměstnání lidí a jejich bezpečnost. Otázkou ale je, co to znamená a jak ona to chce provést. Pro nás je totiž zřejmé, že cla a bezbariérový přístup, to je důležité proto, aby se eh, ochránila a zajistila pracovní místa. Nicméně problém s tímto ambiciozním prohlášení premiérky je, že ona tam stanovuje zároveň celou řadu červených linií. A tyto eh, červené linie, myslím, že i Jan to řádně doložil za BMW eh, ve Spaném království, že všechny ty červené linie v konečném důsledku vedou uh, k velice eh, základním tématům v rámci vyjednávání těch dohod o volném obchodu. Myslím, že ten známý graf eh, Barnieru, ty schody k Brexitu, tam to velice jasně stanovuje. Všechny ty červené linie se vyhýbají a znemožňují dohodu, jaké, jakou máme s Norskem. Znemožňují jej ty červené linie dohody, jako máme se Švýcarskem, nebo dohodu, jako máme s Ukrajinou, nebo nemožnost vlastně dohody, jakou máme v dnešní době s Tureckem. Musíme tedy jít scénářem té dohody s Koreou či s Kanadou. No a pro nás to rozhodně není dostačující. Takže co jako odbory děláme společně? že také eh, prostě šíříme informace o tom, víme my vůbec všichni, nejenom v Unii, ale ve Spojeném království, co v konečném důsledku ty červené linie znamenají pro uh, realitu jak průmyslu, tak pro um, život pracujících. No a na závěr pro nás ty dohody FTA podobné jako CETA to rozhodně není dostačující je třeba pochopit, že Spojené království, i když tedy legálně to bude třetí země, ale nebude to taková běžná třetí země, bude mít eh, speciální status, ta čísla už to nadnesli řečníci, to doložilo ty úzké ekonomické vazby, které máme, takže to rozhodně nebude obyčejná třetí země. To znamená, nemůžeme jít takovou klasickou FTA, jako máme třeba s Kanadou, protože když se podíváte na ty pracovní doložky, tak ty například vyžadují jenom základní eh, přijetí těch pravidel eh, ILO a k čemu to tedy vede. Na závěr, ambiciozní sociální agendu v rámci jednání, to znamená, že se musíme vyhnout sociálnímu dumpingu, sociální eh, konkurenci a tady ty závěrečné dodatečné doložky aby tedy evropské aky bylo přijato jako norma a bude to i nadále norma i poté, co se Brexit stane realitou, že eh, se bude uplatňovat i další nová evropská legislativa a aby na to v konečném důsledku nedoplatili eh, naši pracující abychom je neohrozili prostřednictvím eh, celého tohoto tématu Brexitu. Takže nám jde o práva pracujících. Doufáme, že tato budou podpořena prostřednictvím evropské legislativy příslušných směrnic eh, na ochranu pracujících, například eh, v případě různých problematických situací a podobně. Tady to chceme vyjádřit velice jasně. Spojené království nesmí snižovat tady ty zaměstnavatelské normy a pravidla. To se týká i daní, daňového systému v budoucnu. Takže musíme zabránit, aby sociální agenda se stala předmětem právě takových eh, konkurenčních eh, Um, bojůvek. Děkuji vám za pozornost. Thanks a lot. So I give floor. Mnohokrát děkuji. Nyní dostanou slovo poslanci, každý na dvě minuty. Prosím, buďte struční, protože máme omezený čas s Godelíve. Děkuji. Když jsem si to vyslechla, musím říci, že zde existují protichudné názory mezi odborníky. A dále mám pocit, že někteří mají nerealistické představy. Samozřejmě všichni chtě, chceme měkký Brexit, ale druhá strana možná chce něco jiného. Já bych se chtěla podívat na ten scénář s hranicemi. Nejlepší by bylo nemít žádnou hranici. Samozřejmě, to by bylo ideální pokud by Velká Británie zůstala uvnitř, ale to nechce. Takže teď bych se chtěla zeptat na jednu věc. Od začátku vyjednávání o Brexitu jsem to ještě nepochopila. Jak konkrétně si představuje někdo eh, hranici mezi Severním Irskem a Irskem, která vlastně nebude hranicí, Eh, nebude ji nikdo vidět, ale zároveň to bude EU a ne EU. To zkrátka přesahuje eh, hranice mé představivosti. A další bod. Jak konkrétně si někdo představuje to, že nějaký stát, a který před eh, lety řekl, že nechce přistoupit k sociální chartě, Ostatní eh, další státy, evropské státy, tehdy tuto sociální chartu akceptovaly. <clears throat> Tento stát nechce eh, ILO eh, a tak dále. Jak ale chce tedy mít odpovídající um, pravidla v této oblasti. Um, já myslím, že toto je jedna z červených línií Terezy Meriové, ale já si myslím, že ona by měla také stanovit nějaké zelené línie. A, takže mě by zajímalo, jestli byste nám toto mohli vyjasnit. A David Martin. A K tomu poslednímu bodu, já naprosto souhlasím s tím, co jste řekli o sociálních standardech a udržování sociálních standardů, ale asi víme, že ehm, celá řada lidí, kteří chtějí odejít z EU, právě chtějí se e, zbavit těchto sociálních standardů, veškerých předpisů EU v této oblasti. A mě by zajímalo, jak vážně berete Eh, tu vyhlídku, že eh, Británie po Brexitu se bude snažit konkurovat tím, že bude mít nižší sociální standardy. A co by Evropská unie eh, v takové situaci vlastně mohla udělat po Brexitu? A další rychlá otázka. Je na vás. britská vláda po Brexitu chce mít globální Británii ale nikdy britská vláda v podstatě neřekla, zda je e, nějaká e, možnost e, něčeho takového dosáhnout a před e, vypršením přechodného období. vy jste zmínili Spojené státy, e, tam máme America First e, a pana Trumpa. Nevím, jak tedy budou vypadat vztahy mezi eh, Velkou Británií a USA. A dále zde máme země, jako je Indie. A Evropská unie eh, se v eh, mnoho, mnoho let snaží domluvit s Indií, pokud jde o obchod, ale posud se to Evropské unie nepodařilo. Proč by se něco takového mělo podařit Velké Británii? A e, dále, pokud budeme mít dohodu o volném obchodu, tvrdí se, že některých e, produktů se bude prodávat e, více. O co by se mělo jednat? Jakých produktů se bude prodávat více? A možná ještě jedna věc. Hovořilo se zde o VTO, ale mě by zajímalo, jestli Eh, vláda um, o tom ví, jestli se uvědomuje, že ve chvíli, kdy přejdeme k VTO, tak situace bude mnohem horší pro uh, britské firmy. A další kolega, děkuji pane předsedo. Já myslím, eh, že bych asi měl říci na úvod, že jsem britský konzervativec, ale přicházím v míru. A tím je tady trochu trapně, protože jsem jedním z těch, kteří jsou velice nepřímo zodpovědní za tento zmatek. Předtím, než položím otázku, vrátil bych se k něčemu, co řekl Christof, že Velká Británie v podstatě e, se nikdy neinvestovala do politické integrace EU a že se vždycky Velká Británie zajímala jenom o ekonomický přínos EU. My jsme ale země, která je pyšná na to, že jsme byli průkopníky eh, rozvoje vnitřního trhu. Eh, v podstatě eh, vnitřní trh jsme považovali za své dítě. Ehm, pomohli jsme ho vytvořit a podporovali jsme ho. A podniky udělali další rozhodnutí na základě vnitřního trhu a z tohoto důvodu jsme nyní v situaci, Eh, taková, jaká je. Když lidé hovoří o německých autech, v podstatě taková věc neexistuje. Eh, Přinejmenším to jsou evropská auta nebo celosvětové produkty. A ve chvíli, kdy jste nějakou zemí, máte odpovědnost a musíte si uvědomit, že eh, to, co jste pomohli vytvořit, vám musí pomoci také nyní nalézt řešení. Někteří lidé zmínili eh, konflikty eh, v argumentech, eh, se kterými přicházejí ti, kteří chtějí Brexit, ale pokud jde o skotskou whisky, já mám pocit, že čím více ji piju, tím více chápu argumenty těch, kteří podporují Brexit. A ještě jenom minutku, pane předsedo. A budu stručný. Jsem předsedou delegace pro Jižní Kavkaz. Byl jsem tam na velice sofistikované hranici mezi Gruzí a Arménií. Je to hranice financovaná Evropskou unii. Mají tam nejaktuálnější technologie nejrychlejší čas, za který může projet nákladní auto, být zkontrolováno, um, jsou dvě minuty. V tuto chvíli uh, mezi Velkou Británií a EU um, máme nula minut. Takže to budou jasné dopady Brexitu. Moje vláda také řekla, že um, opustíme digitální jednotný trh, stejně tak jako jednotný trh. Jaké budou dopady toho, především pokud jde o výzkum a vývoj, protože nejde jenom o, o autorská práva a patenty. Jde také o pohyb citlivých údajů z průmyslového hlediska. V podstatě tam bude úplně jiná soudní sféra. Jaké to bude mít dopady? Helmut Scholz? I mean, we are just in the core of the... Hovoříme zde o budoucích vztazích Kolegové eh, zde zmínili otázky, taky paní Pistolt Horovol zmínila některé otázky. Jak budou zajištěny ty červené linie? Zde v Evropském parlamentu jsme vždy zmiňovali tři základní pilíře, které jsou základní pro vyjednávání. To jsou práva občanů, Myslím, že to je sociální aspekt, eh, o kterém se zde hovořilo. Dále Severní Irsko, tento problém hranic a budoucí obchodní vztahy. A třetí věc, finance. A to také souvisí s tou diskuzí, která zde proběhla. proběhla. Já bych chtěl hovořit jasně. Budoucí dohoda samozřejmě musí zahrnovat výměnu, pokud jde o obchodní eh, vztahy. Samozřejmě eh, my nechceme ohrozit komerční zájmy našich firm. Eh, parlament se snaží tyto zájmy bránit. Jak se budou řešit spory? jak to bude stanoveno v dohodě. To jsou různé aspekty, které normálně řešíme v rámci dohody o volném obchodu a já myslím, že to musí být eh, součástí budoucí dohody s Velkou Británií. Je zásadní, aby nedošlo ke snížení standardů, eh, které máme ve vnitřním trhu a také musí být vyjasněny vztahy se třetími zeměmi. Já myslím, že to je eh, výzva a možná můžete odpovědět na to, jak to vnímáte. Děkuji, Kristof. Děkuji. Já mm, si myslím, že teoreticky by to byl, eh, bylo nejjednodušší vyjednávání eh, o dohodě o volném od pochodu. Jsou zde cla, nejsou. Eh, jaká máte pravidla? Máme stejná pravidla jako vy, takže to by mohlo být úplně jednoduché. Ale zdá se, že tady je opačný případ. Nebudou se cla rušit nebo snižovat, ale budou se navyšovat. Ale ještě nevíme, jakým způsobem. Eh, při vyjednávání o dohodách o volném obchodu většinou jsou všichni vyhrají, ale zde pravděpodobně všichni prohrají. A eh, podívejme se na to, co říká uh, Londýn. Nechtějí být součástí vnitřního trhu, nechtějí uh, vzájemné uznávání. budeme mít a spolupr- eh, budeme mít eh, takzvaný eh, regulatory alignment, tedy ehm, sladění předpisů, anebo budeme mít nějakou spolupráci v oblasti předpisů. Už existuje nějaká takováto spolupráce? Máme nějaké takové příklady? A pokud půjdeme tou cestou alignmentu, přiblížení regulace, o tom hovoří Barnier. Jak to potom bude vypadat? Já myslím, že nemůžeme být tvrdší vůči Velké Británii než um, vůči například Moldavsku nebo um, Ukrajině a dalším. A k tomu, co říkal zástupce odboru. Já myslím, že nemůžeme říkat něco jiného Ukrajině a něco jiného Velké Británii. Oni eh, na Ukrajině nemají, eh, nejsou sladěny s našimi eh, předpisy v oblasti sociální. A my samozřejmě doufáme, že se naším směrem budou pohybovat, ale není to jejich povinnost. Zároveň daně. Uvnitř Evropské unie existuje konkurence, pokud jde o daně, i když to říkáme neradi, ale je to tak. A k tomu, co jste říkal vy žádná dohoda o volném obchodu. Jaké existují země, které nemají žádné dohody? A ještě jedna věc. Velká Británie vůči USA má um, obchodní přebytek, takže já nechápu, proč by Velká Británie měla začínat vyjednáváním zrovna s USA. Asi by to chtěl Trump, ale nevím, proč by to bylo v zájmu Velké Británie. Eh, Děkuji mnohokrát. Já se chci vrátit k té otázce, kterou jsem položila dříve. K Jeremy Corbynovi. celní unie, rovné zacházení, to umožní vyřešit i otázku hranice s Irskem. Paní Basma taky měla pocit, že to je dobrý nápad. Jak se na to dívá BMW, zastoupené zde? Děkuji. Nyní paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Já si ráda to slovo vezmu. Jsem v Zeleném za Irskou republiku. Budeme mít Den svatého Patrika, můžete přijít na oslavu. Já jsem slyšela jenom konec těchto důležitých vystoupení, protože jsme měli jiné zasedání o Brexitu v eh, ústavním výboru. Takže když říkám, že mám Brexity týdu, tak asi budete vědět, o čem hovořím. Navíc můj volební obvod je na hranici se Severním Irskem. Takže pokud někdo cítí tu politickou otázku do hloubky, tak jsme to my a bojíme se takových návrhů. Protože prostě nemůžeme mít na Irském ostrově hranici. A samozřejmě, že chápu, že, podle, že jaksi ústavně je Severní Irsko součástí Spojeného království. Tak prosím vysvětlete mě, jak toho řešení dosáhneme, když se podíváme na červené linie vyjednávací britské vlády. Já tomu pořád nerozumím. To je první věc. A za druhé, když uvidím helikoptéru, tak, eh, se, tak mě asi vždycky napadne, že má pokaženou převodovku. Já nemám BMW, možná bych chtěla, ale když poslouchám ty podrobnosti, které jste mě tady říkali, tak jsem si říkal, no to je teda opravdu něco. Nechci dělat problémy, ale říkám si, no tak proč se to jasněji neříkalo předtím, než se hlasovalo ve Spojeném království jasněji? Když se podívám na tu energii, na to množství politického kapitálu, které potřebujeme k tomu, abychom vyřešili ten problém a minimalizovali škody pro Evropskou unii a Spojené království, tak opravdu kroutím hlavou a říkám si, no to jsme teda mohli to vyřešit pro naše občany daleko lépe, kdyby ta politika nebyla tak nepříjemná. Souhlasíte se mnou nebo ne? Pan Dartmouth, prosím. Já jsem chtěl poblahopřát své před, předcházející vystupující eh, k velmi dobrému projevu. Já nechci opakovat argumentaci kolem referenda, jenom k tomu řeknu dvě věci. Za prvé postoj Irské republiky a Alstr, jakožto provincie. Máme 43 stránkový dokument, který je velmi zajímavý a vydal ho Evropský parlament před 18 měsíci. A v tom dokumentu máme jasně popsáno, jak se dá předejít tvrdé hranici. Tak pokud si to můžu dovolit, tak bych to doporučil paní kolegyni. Já jsem byla na schůzi, kde to bylo prezentováno, takže já vím, ale ten problém to nevyřeší. Děkuji, já si to přečetla. Já jsem vám to jenom doporučoval. Teď ještě jednu věc. Pan Lou měl velmi dobrou prezentaci, ale ve své knížce, kterou tady četlo poměrně málo lidí, popisují jedenáct možných ujednání, které Evropská unie má se svými obchodními partnery. Od plného členství přes celní unii, dohody o volném obchodu a tak dále. A pan Lowy vytvořil další zjevně. Kryptoobchodní dohoda, tak říkajíc, tu primá Čína, tak si to přidám, tuto novou kategorii do dalšího vydání své knihy. A nakonec vidím tady jistý paradox a to, všichni, kdo byl pro Brexit, jako třeba já a těch dalších 17 a více milionů lidí ve Spojeném království, říkalo, že potřebujeme přátelství a volný obchod. Ti, kteří chtěli zůstat, tady hovořili o všech těch překážkách, možná i hrozbách. A znova bych řekl, můžeme se prosím snažit řešit otázku přátelství a volného obchodu? Ano, všichni jsme Evropané a budeme se těšit na to, nejlepší řešení. Jsou tady ještě některé otázky. Gotelibé a další zmínili, které zatím nejsou vyřešeny. Takže zase dám slovo odborníkům každý dvě minuty. Ian Roberts dostane slovo jako první, protože bude muset odejít dřív. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zapomněl možná na jednu otázku eh, paní poslankyně z Irské republiky. My jsme se před referendem jako BMW vyjadřili velmi jasně. Byli jsme kritizováni tak či onak. Teď nemluvím politicky, jenom řeknu, že věřím v demokracii, takže teď musíme najít řešení pro tu situaci, která vznikla po hlasování. Já jsem k tomu měl následující připomínku. Tak to vypadá výrobní odvětví v Evropě. Já jsem mluvil za automobilový průmysl, o leteckém a farmaceutickém průmyslu by mohlo hovořit někdo jiný. Jsme tedy podnikatelé, snažíme se najít řešení a důvěřujeme politikům, že se budou dívat na obě strany argumentu a vyhnou se škodě, která by mohla být způsobena na obou dvou stranách. <clears throat> Další otázka, ke které bych si chtěl vyjádřit, zněla, jestli vláda poslouchá. No, mohu s radostí konstatovat, že existuje řada příležitostí pro podnikovou sféru ke komunikaci se stávající vládou od premiérky hierarchii dolů. Nakonec ale v podstatě z toho vzniká diskuse, která probíhá za zavřenými dveřmi a minimálně já tedy nevím přesně, co je obsahem politických diskusí, které následují po ta naší komunikace, ale v každém případě jsou ochotní se nás vyslechnout. Co se potom děje dále, to se budete muset zeptat politiku, ne mě. Hovořili jsme o řadě témat. Já si myslím, že bychom se neměli dívat jenom na definice z pohledu minulosti. Měli bychom se podívat na cíle obou stran. Dívám se na to z pohledu výrobce a prostě najít nějaký návrh, který bude fungovat. Já se tedy nebudu nutně slepě držet otázky celní unie anebo obchodní dohody. Prostě cíle máme jasné a nemáme podnikatele v Evropě, který by je nepodpořil. Teď musíme najít politické řešení, které umožní, aby obě dvě strany dosáhly dobrého výsledku. Děkuji, Stefano, prosím. Děkuji. Podívejme se na technické problémy, které by mohly vzniknout. Pokud Spojené království by znovu vyjednávalo obchodní dohodu s Koreou, tak by to tam vypadalo podobně. Podívejme se na Spojené státy, tam mají ještě větší ambice, proto k ním odkazuji. Z toho, co jsem si dneska vyslechl, cítím, že vlastně v podstatě máme tendenci říci Spojenému království, tak radši zůstaňte a najdeme způsob, jak toho dosáhnout. Druhá otázka je, co chce Spojené království a má dvě možnosti. Buď to bude mít dohodu o volném obchodu, anebo bude mít liberálnější řešení, tedy globálnější jeho spojeného království. A slyšel jsem určité hlasy, že možná půjdou tím směrem. Pokud tedy vytvoří zónu volného obchodu, která bude liberální, tak potom budeme muset najít technické řešení pro to, jak to provést. Podniky potřebují předvídatelnost. Podniky jsou rychlejší než volné obchody. Pokud pro ně nenajdete řešení, tak oni si ho najdou sami. Ještě nevíme jak, ale prostě nějak ho najdou, protože musí přežít. Nejsou to politici se státním platem, prostě budou muset dosáhnout zisku. Takže co bych já doporučil? Pan Robinson zrovna odešel, já si myslím, že je potřeba najít konkrétní technická řešení, najít informace a pak se rozhodnout. Thanks a lot, Mr. Leichel. Děkuji, prosím, pan Leitl. I want to continue what uh, my speakers before was. Já budu pokračovat v tom, o čem hovořili předchozí. Za prvé, Spojené království a jeho jak si se účastnilo volného trhu. To byl historický úspěch a budeme Spojené království potřebovat. Spoj, společný trh ale ještě není hotový a potřebujeme se motivovat k jeho dokončení. Co se týče volného obchodu, tak jsme ohroženi. Musíme v tuto chvíli uzavírat dohody o volném obchodě, běží čas, Ázie roste a pokud o tom nevíme, tak je to naše chyba. Teď hovořili jsme o tom, že nesmíme mít obchodní překážky. Ano, bylo řečeno, že Spojené království nechtělo politické prohlubování vztahů možná chtěli více spolupráce v bezpečnosti, ale co se týče sociálních a ekologických otázek, tak tam v podstatě spíše bránili řešení, než by byly jeho součástí. Na druhou stranu, ale byly velmi konstruktivní součástí Evropské unie. A otázka je, proč by to tak nešlo i v budoucnosti. Ano, hovořili jsme o červené linii, přes kterou se nedá překročit eh, při vyjednávání dobře, ale kde je ta zelená linie? Kde je prostor pro kreativitu? Spojené království chce přístup na volný trh. Dobrá. Překážky máme, musí být dodržována určitá pravidla, ale zdá se to vždycky vyřešit. Jsem podnikatel, když je problém, tak s celým týmem najdu řešení. A ještě nebyl problém, který bychom nevyřešili. A to musí platit i pro Brexit. Takže trošku více pragmatismu a kreativity, prosím. Netrvat si jenom na svém postoji, ale snažit se spíše najít společné řešení. To chtějí evropští podnikatelé. Děkuji. Já vždy říkám, asistentům, že nechci problémy, ale chci řešení. Luke, jenom velice stručně, rád bych reagoval na pár připomínek. Ano, já si uvědomuji, jaké důvody stojí za Brexitem. Ne, že bych jim nutně rozuměl, ale prostě konstatuji, co se dělo poslední týdny před hlasováním, jak vypadal diskurs ve veřejném uh, prostoru a v tisku a v bulváru. Ale v podstatě říkali, na konci března roku 2019 budeme mít svou zemi zase ve svých rukou. No tak teď to bude na konci roku 2020 a pořád budete do konce roku 2020 na jednotném trhu, volný pohyb minimálně do konce roku 2020. Takže jak vidíte, pořád se to hýbe. A když vyjednáváme, tak nesmíme zapomínat na sociální aspekt Evropské unie. A musíme tlačit na Spojené království, aby sociální program nebyl součástí konkurence těchto dvou trhů, protože by to poškodilo budoucnost Evropské unie. Nebudu se pouštět do této diskuse o tom, že Evropská unie a evropské instituce musí lépe komunikovat o sociálních otázkách se svými občany. Je to věc, kterou máme řešit. A je potřeba zvyšovat o tom povědomí. Potřebujeme diskusy, potřebujeme vysvětlovat lidem, proč je to tak důležité. Za druhé, a v tom se možná liším od názoru předchozích řečníků, chceme, aby pokračoval přístup na volný trh nebo minimálně systém, který se tomu blíží, protože to je důležité pro průmysl a pro výrobu. Ale nemůže to být odděleno od zbytku Evropské unie, to znamená čtyř svobod pohybu, přijímání sociálního aky, Protože my tady nevyjednáváme jenom o budoucím vztahu Spojené království Evropská unie, ale také o budoucím vztahu v rámci 27. Představte si, že výsledek by byl takový, kdy řekneme dobrá, dostanete celní unii přístup na volný trh a zjednodušíme obchod a obchodní výměnu, ale na druhou stranu nemusíte už respektovat ty další standardy Evropské unie, na kterých opravdu stojí, tedy svoboda pohybu, sociální aky No tak to je mi líto, ale v tom případě to znamená, že ostatní země budou také odcházet, protože více zemí bude chtít úplně to samé. Takže to není jenom vztah Evropské unie a Spojeného království, ale i vztah Státu Evropské unie. Ty celní deklarace. Celní unie. Ano, ale jak to bude vypadat? Prostě zbavme se těch červených linií a začněme vyjednávat a potom třeba najdeme uh, inovativní řešení. Spojené království není Ukrajina, jak jsme viděli. Už tak jako tak máme silné průmyslové vztahy, takže musíme najít inovativní řešení. A to i v sociální oblasti. Děkuji. Já děkuji našim pozvaným hostům. Myslím, že už máme mnohem jasnější obrázek, i když ne ohledně řešení, ale na tom pracujeme. Nyní bych předal slovo naší zpravodajice. Mnohokrát děkuji. S ohledem na čas A bych zmínila jenom jednu myšlenku. Nyní víme, je, jak se dá manipulovat eh, s referendy, jak se dá eh, manipulovat se lobami. Neustále se k tomu objevují nová fakta. Takže moje eh, myšlenka je, bylo by možné zvrátit rozhodnutí ve Velké Británii. Kdo ví? Děkuji. Doufejme, že budoucnost není předurčena minulosti Uvidíme tedy, jak to bude a tímto můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání a budeme pokračovat dalším bodem a tím je um, dohoda, dodatkový protokol k dohodě o hospodářském partnerství s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky. A nyní bych předal slovo zástupci Evropské komise a prosím, vy, kteří opouštíte tuto místnost, učiňte tak v tichosti. Takže máte slovo. Děkuji, pohovořím stručně. Jedná se o Okay. Uh, thank you very much. Uh, I can be, I can be... Takže ještě jednou pohovořím stročně. Jedná se o velice vám téma uh, známé. Jedná se o návrh uh, rozhodnutí rady, která umožní Evropské unii činit uh, rozhodnutí v rámci dohody s Mexikem Eh, o dodatek té stávají, k stávající smlouvě ohledně přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Je to třetí protokol eh, v rámci eh, dohody za tímto účelem. Ten první protokol se týkal Evropské desítky, druhé, druhý byl Eh, při dalším rozšíření a, a nyní je to přistoupení Chorvatska. Tedy rozhodnutí eh, Týká se to tedy eh, malého doplňku v rámci o banánových kvotách s Mexikem. Je to jen takový, takové malé množství, týká se o 10 tun, ale vzhledem eh, k ztrátě Mexika z důvodu eh, vývozu eh, z Mexika do Chorvatska, ty byly velice omezené a jeden z těch protokolů, který jsme již provedli, byl také se Střední Amerikou. Máme něco podobného z Peru a z Kolumbii, také z Chile, takže tady se jedná o další zemi, s kterou činíme podobně a myslím, že tedy i parlament toto odsouhlasí. Karolín pohovoří za zpravodajku Immaculada Pinheiro. Děkuji, pane předsedo. V roce 1997 Mexiko bylo první zemí Latinské Ameriky, který, které podepsalo ekonomické partnerství, politickou koordinaci a spolupráci. To vstoupilo v platnost v roce 2000 a, a obsahovalo to politický dialog, obchodní vztahy a obchodní spolupráci. Jsou tam tedy i obchodní ustanovení. V článku 6 odstavec 2 a k toho přistoupení Chorvatské republiky se Chorvatsko zavázalo přistoupit ke stávajícím dohodám uzavřeným či podepsaným členskými státy Evropskou unii se třetími zeměmi. Uh, Chorvatsko k těmto stávajícím eh, dohodám formou eh, protokolům, eh, které mm, jednomyslně schvaluje Rada a 14. září 2012 Rada pověřila komisi, aby zahájila jednání s třetími zeměmi za cílem uzavřít příslušné protokoly. Jednání s Mexikem bylo úspěšně uzavřeno a tento protokol pak představuje právní nástroj pro uzavření třetího dodatkového protokolu globální dohodě s Mexikem, přičemž bere v potaz přistoupení Chorvatské republiky k EU. Naše skupina podporuje završení tohoto protokolu, které zahrne Chorvatsko jako e, smluvní stranu této globální dohody mezi EU a Mexikem. Otaz na komisi v rámci paralelní ratifikace toho protokolu některé um, musí být učiněny určité změny a příslušné adaptace této dohody. Um, bylo by možné, abyste nás obeznámili s těmito rozhodnutími, které musí učinit příslušně rada. Děkuji, pan Fisas není přítomný, takže EMA EKR podporuje tuto dohodu tento návrh. Alde není zastoupeno, máme tu někoho za GUE. Žádné připomínky, zelení také ne. EFDD. Paul? Já bych eh, chtěla poděkovat kolegyně. Já si myslím, že je to krok správným směrem. Všichni víme, že Chorvatsko se velice dobře Eh, vyvíjí a tak i vztahy s Mexikem eh, zde mohou představovat novou dimenzi. A já si myslím, že pro obě strany je to určitá pobídka pro to, aby se zvýšila kupní síla na obou stranách a proto my jako politická skupina to můžeme podpořit. Perfect. No Výborně, takže nikdo není proti. Matias, ještě se můžete znovu vyjádřit. Děkuji za slovo. Ten dokument se zakládá na podobně vyřešených eh, přistoupeních. V podstatě spočívají na rozhodnutích, které vlastně adaptovalo to eh, rozhodnutí z roku 2012 a 2001 o poskytování služeb v rámci té globální dohody EU-Mexiko a co se obsahu týče, jak jsem předeslal, budou tam změny pravidel původu, protože se tedy při, eh, dodává další eh, příloha týkající se Chorvatska, pak je tam také změna v těch veřejných zakázkách, je třeba brát v potaz i subjekty, které Chorvatsko eh, vnese do té dohody, do té dohody pak také poskytování služeb a ještě jedna podstatná změna, nebo vlastně jediná, a to je otázka kompenzací pro ztráty preferenčního přístupu Mexika na trh Chorvatska. Takže to je v podstatě v souhrnu vše. Děkuji vám. My si samozřejmě eh, ještě počkáme na oficiální vyjádření rady a pak budeme pokračovat v projednávání. Máme tu tedy návrh zprávy. Měli bychom mít prezentaci 16. 17. května. Hlasování by mělo proběhnout v červnu, ale bude to záviset na radě. Pokud je tu zástupce rady, tak prosím urychlete tento proces. Vidíte, že parlament je již připraven a rádi bychom tady ten, tuto dohodu zakončili co nejrychleji. Děkuji vám. Tímto jsme uzavřeli bod číslo 11 a dostáváme se k bodu 12. A tím je to žhavé téma ehm, těch ehm, celních sazeb uvalených na ocel ze strany Spojených států a my tu čekáme na Žana Luca de Martyho, generálního ředitele z DigiTrade. Asi si pamatujete, že jsme projednávali toto téma na posledním plenárním zasedáním s komisařem a od té doby samozřejmě proběhla mnohá jednání Pan eh, Lighthouser za Spojené státy byl v Bruselu a komisařka Mainstreamová také vycestovala do Washingtonu. Ministr hospodářství ekonomiky byl také eh, v Washingtonu a hovořil s panem Lighthouserem, s panem Bossem a s některými senátory a s dalšími členy kongresu. Takže je to velice závažné téma, které je třeba co nejrychleji vyřešit, protože v opačném případě vstoupí v platnost ze čtvrtka na pátek a opravdu to poškodí evropské ocelářství a také pracovní místa. A to nejen co se týče toho přímého vývozu z Evropské unie do Spojených států, i když zatím nikdo neví přesně, které ty celní položky by se dostaly do těch celních eh, kvot, Nicméně celkově pak to postihne určitý ten objem ocelářských produktů, které se pak nedostanou na americký trh a musíme tedy přijít na nějaké ochranné doložky a příslušné mechanismy. Všichni se snaží jednat. Um, Spojené státy nedávají stranou možnost eh, tedy eh, rozhodnutí VTO já sám jsem zaslal dopis eh, předsedovi Ways and Means výboru a předmětem toho dopisu bylo eh, vlastně eh, žádat partnery ze Spojených států, aby umožnili jaksi změnit názor prezidenta Spojených států. Tam samozřejmě tyto hlasy zaznívají čím dál častěji. I předseda kongresu se k tomuto vyjádřil. Další významní senátoři se připojují, zástupci průmyslu. Nicméně ze strany prezidenta nemáme žádné signály o tom, že by změnil svůj názor. Zajímavé bylo také sdělení, které se má zakládat na tom výtečném zákonu z roku 62. A prezident takto vlastně postupoval naprosto osamoceně, nebo může podle toho postupovat osamoceně, pokud se to má dotýkat tématu národní bezpečnosti, takže tam může prezident postupovat osamoceně. A já opravdu nejsem přesvědčen, že by ocel byla otázkou národní bezpečnosti, i když ministr průmyslu Spojených států říká, že pouze 3 ocelářských výrobků spadají do té oblasti národní bezpečnosti. Takže probíhá i diskuze na úrovni eh, právnické ve Spojených státech Zda tedy použití té staré, toho starého legislativního textu z doby studené války je stále legitimní. Myslím, že to spochybňují mnozí jiní i ve Spojených státech. A na úrovni kongresu panuje ten názor, že kongres by měl tento starý zákon změnit, a znovu vlastně přenést tu pravomoc na zástupce lidu v kongresu. Takže já se nyní pokusím poskytnout um, další informace o tom probíhajícím uh, konfliktu a doufáme, že Jean-Luc uh, tedy dorazí co nejdříve a pak mu okamžitě předám slovo. Máme tu také dva další experty. Máme tu zástupce z dalších sfér, um, kteří uh, z oblastí, které by určitě byly hodně postiženy. Máme tu uh, generálního ředitele Euroferu, který zastupuje ocelářství v Evropě, a pak Luka Triangla, který je generálním tajemníkem Industry All. A tady tedy zastupuje ocelářské pracující. Takže uh, to budou přizváni také, aby se vyjádřili, jakmile Jean-Luc dorazí. Abych uh, och, uh, tady no, zachránil váš hlas, tak možná můžeme udělat krátkou přestávku. Pokud nebo můžeme být prostě chvilku ticho. Ano, to je výtečný návrh. Měli jsme začíst v 17.20, ale tak uděláme si krátkou přestávku. because I'm the head of the security. This was a short break, Christoph. Everybody is on board now. Takže to byla krátká přestávka. Nyní zde můžeme uvítat Jean-Luca. Já jsem na úvod hovořil o posledním vývoji. A o a problému s vyšetřováním a také jsem hovořil o historii. Eh, co ale ještě neznáme, je výsledek návštěvy Cecílie Malmström ve Washingtonu. Takže se skutečně těšíme na poslední informace a na to, jak Evropská unie může reagovat. Předávám hned slovo. Yes. Thank you very much, uh, Bernd. First. Uh, Mnohokrát děkuji, Bernte. Návštěva Cecily Malmströmové v tuto chvíli pokračuje. Nemohu v tuto chvíli vám říci detailní informace o průběhu jednání ve Washingtonu. Cecília Malmström se setkala s panem eh, Rosem včera odpoledne a dohodli se, že a zahájí Eh, diskusi o eh, společných obavách, včetně oceli a hliníku. A v tuto chvíli ještě není jasno, jak to bude vypadat s případnou výjimkou. Vyslanec Lighthouser hovořil o možné výjimce pro EU společně eh, s Austrálií, Argentínou a případně Brazílií. Bude se to projednávat dnes na výboru Ways and Means v kongresu, ale nic více nevíme, takže v tuto chvíli bychom měli být velice obezřetní. Začnu tím, že bych eh, popsal situaci, jak v tuto chvíli vypadá. Stále je nejistota. A ve čtvrtek v poledne washingtonského času se rozhodne, co a jak bude aplikováno. V tuto chvíli není potvrzeno, jak to bude vypadat, ale probíhají diskuse. Jak víte, ve Washingtonu je v tuto chvíli 12.30, takže ještě probíhají diskuse. Pane předsedo, vážení poslanci, Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za silnou podporu a pro přiměřenou reakci EU na americká opatření. A jsme jednotní. Dnes budu hovořit o dvou věcech. Za prvé, co se stalo do jak to vypadá se situací ve Washingtonu a dále, co očekáváme a v jaké výsledky doufáme. Prezident Trump eh, se rozhodl eh, zavést dovozní cla ve výši 20 na ocel a 10 na hliník. Udělalo to podle eh, sekce 2 zákona z roku 1962. A toto opatření bylo vytvořeno během studené války, ehm, aby se USA mohly bránit. Litujeme toho z celé řady důvodů, že USA se rozhodly využít tohoto opatření. A odvodňují to na základě e, vnitřní bezpečnosti. Ale je to také něco, co podkopává e, multilaterální obchodní systém, který je e, nejlepší cestou, jak dosáhnout spravedlivého obchodu pro všechny. Kromě toho je to špatný signál, pokud jde o důvěru, protože Evropa je dlouhodobým bezpečnostním partnerem USA. Jsme zklamáni, že musíme zdůvodňovat, proč naše, náš vývoz do USA nejsou ohrožením vnitřní bezpečnosti USA. Jsme přesvědčeni o tom, že by Evropská unie měla být vyřazena z těchto opatření. Komisařka Malmströmová to jasně řekla při svých schůzkách s panem Rosem a, panem Lighthazerem. V tuto chvíli nevíme přesně, zda a pokud tak kdy Evropská unie dostane výjimku. Pokud výjimka nebude, potom z naší strany přijde odpovídající reakce. Připravili jsme se na tento scénář. Doufáme v nejlepší výsledek, ale jsme připraveni i, ta nej, i na ten nejhorší výsledek. Nemusí to dopadnout až tak špatně, ale jsme připraveni. Jsme eh, v pravidelném kontaktu eh, s našimi um, americkými protějšky. A paní Malmströmová žádá a jasná pravidla a pokud nedojde k výjimce, potom eh, naše reakce bude jednoznačná. Tato, tuto reakci už komisařka minulý týden ve Štrasburku vysvětlila. Jde třemi směry řešení sporu v rámci VTO, ochrana e, našich trhů před narušením trhu, respektování smluv e, VTO. My se domníváme, že opatření ze strany USA e, nespadají do oblasti národní bezpečnosti, ale jde o ochranu trhu. A tyto tato opatření se snaží eh, chránit naše zájmy a chránit eh, vícestranný obchodní systém. A tak by se k těmto opatřením mělo přistupovat. Eh, před několika hodinami jsem přiletěl z Dilí. Tam byla důležitá schůzka na ministerské úrovni. Já jsem tam zastupoval EU. Z jasných důvodů Cecília Malmström tam nemohla cestovat do Indie. A musím vám říci, že většina účastníků, byly tam 50, vysvětlila jejich silné obavy vycházející z unilaterálních eh, rozhodnutí USA. Je to police, politicky velice důležité téma. V tuto chvíli existuje krize eh, v odvolačním orgánu uvnitř VTO. Ehm, existují obavy, že VTO by eh, mohla být paralizována a nemohla by rozhodovat po dobu eh, alespoň jednoho roku. Naše opatření byla velice dobře připravená. Nechceme eskalovat situaci a chceme se po, pohybovat uvnitř právního rámce VTO a chceme být a pevní, ale přiměření. A, a neměli bychom reagovat přehnaně, ale ani nedostatečně. A mm, jde o to, abychom e, nejdřív e, se postavili proti sekci 232. A je třeba prosazovat e, vícestranný obchodní systém, ale bude to nějakou dobu trvat a Existuje zde okamžité riziko pro eh, daná odvětví v Evropě a pro pracovní místa. VTO samozřejmě řeší eh, spory nějakou dobu a eh, je možné, že zde dojde k určité časové prodlevě Takže z okamžitého hlediska um, řešení v rámci VTO není nejefektivnější. A takže máme uh, dlouhodobé i krátkodobé reakce. A druhá část naší reakce je chránit naše trhy a před narušením trhu. A jedná se o 13 milionů tun. Uh, mohlo by dos, do, dojít uh, k tomu, že eh, v EU vznikne eh, přebytek oceli. My chceme být otevření, ale eh, nechceme, aby došlo k nepřirozenému nalušení trhu. A jde nám tedy o to, abychom byli připraveni rychle reagovat. Pokud to bude možné, nechceme další uzavírání trhu s ocelí a hliníku. A po, vyzýváme naše obchodní partnery, aby udělali to tež. Pokud budou naplněna odpovídající eh, kritéria. Eh, potom eh, samozřejmě nechceme uzavírat trhy, jde nám o to, abychom reagovali přiměřeně. Od minulého pátku jsme v kontaktu se zainteresovanými stranami um, a hovoříme o uh, protiopatřeních. A toto bude trvat až do 26. března. A tato uh, konzultace je dostupná na uh, webové stránce Generálního ředitelství pro obchod. A po této lhůtě vytvoříme odpovídající seznam. A jde nám o Máme zde opatření v hodnotě 2,8 eh, miliardy eur, eh, což eh, je samozřejmě rozdíl oproti 6,5 miliardám. Evropská unie se chce vyhnout výraznému obchodnímu sporu, který by nebyl přínosem pro nikoho. Um, USA se tímto způsobem snaží řešit nadměrnou kapacitu eh, v, eh, v odvětví ocely a hliníku. Eh, řeší to celá řada zemí, používají například dotace. Snažíme se spolupracovat také v této oblasti, ale spolupráce je potřeba ještě zintenzivnit. Situace, jaká je v současnosti je problematická, ale eh, ještě zde nemáme eh, obchodní válku. Chceme spolupracovat v celé řadě oblastí bezpečnosti v obchodu i eh, v globální politice. Ehm, USA je důležitým partnerem a nechceme konflikt s USA, ale chceme řešení problému chceme bránit naše zájmy v rámci právního rámce e, VTO. A těším se velice na vaše připomínky. Děkujeme mnohokrát Žane Luku za jasné poselství. Axel Egard z Euroferu, generální ředitel. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Děkuji mnohokrát za to, že jste mne pozvali, abych diskutoval o tomto ohrožení našeho odvětví, ale také odvětví hliníku. Myslím tedy, že mohu hovořit i za kolegy z hliníkového odvětví. Děkujeme komisi za jasná slova. Během posledních deseti let evropské ocelářství čelilo několika závažným situacím, které ohrozily, ohrozily samu života schopnost tohoto odvětví. Finanční krize roku 2009, eurozóna a její krize 2011, dumpingové čínské produkty eh, jejíž nejvyšší počet se dostal do Evropy v roce 2015 a 16. 90 tisíc pracovníků přišlo o práci v ocelářství od roku 2005, 20 celkové pracovní síly v tomto odvětví. O 28 mezi roky 2008 a 2014 klesla poptávka po oceli. V roce 2015 a 16 se poptávka mírně oživila, ale e, podstatě z toho těžili pouze dovozci dumpingových produktů. Díky této sněmovně a úsilí Rady a a komise bojovat proti tomuto problému se trend zastavil v roce 2017. Poprvé za posledních pět let naše firmy mají možnost dosáhnout 6% ziskové marže, což je trvale udržitelné. A je to procento konec konců, které vzniklo na základě modernizace eh, obchodních defenzivních nástrojů v loňském roce. Nicméně, z jedné vlaštovky není jaro potřebujeme trvale udržitelné oživení, které bude trvat několik let, tak aby oceláři mohli investovat do stávajících projektů, do výzkumu vývoje, digitalizace a do inovativních produktů a technologií. Máli dojít k dekarbonizaci evropské ekonomiky a e, máli mít naše odvětví budoucnost. A teď na základě tohoto 25% cla, které má stoupit v platnost v pátek, jsme zase ohroženi. 1. března prezident Trump ve svém oznámení řekl, že toto opatření bude platit dlouhodobě. Vývozy z ocely z Evropy byly v roce 2017 na 5 milionech tun, což představuje 5,6 miliard euro. Očekáváme, že 25% clo vyloučí 50%, čili 2,5 milionu tun našich vývozů z amerického trhu. Celkové dovozy do Spojených států byly 35 milionů tun v roce 2017, 26 milionů tun, pokud do toho, pokud do toho nezapočítáme Mexiko a Kanadu, tak jako to navrhoval americký prezident. Předpokládáme, že pol, polovina toho objemu, 30 milionů tun, bude vyloučena z amerického trhu a poslána na další trhy, a to především do Evropy, což je velký otevřený trh. Velcí vývozci do Spojených států přesměrují vývozy do Evropy, kde už jsou v tuto chvíli velmi aktivní. Třeba Jižní Korea, Turecko, Japonsko, Indie, Tajvan, Brazílie, Čína, Větnam, Rusko, Ukrajina. Ztráta vývozu z Evropy do Spojených států a velký dovoz do Evropy by mohl v podstatě vést oceláře k tomu, aby o 10 milionů tun snížili produkci, což bude znamenat, že tisíce pracovních míst v ocelářství a příbuzných odvětvích budou ohrožena. Můžeme se znova dostat do situace, ve které eh, jsme byli před dvěma lety, kdy marže šly dolů, přišli jsme o tisíce pracovních míst a zavírali se ocelárny. Eurofer plně podporuje evropské instituce v tom, aby se zamysleli nad všemi legitimními možnostmi, jak bojovat proti této hrozbě. Služby Evropské komise přistupovaly během posledních měsíců k této diskusi s ocelářským průmyslem velmi otevřeně a diskutovali o všech možnostech, vyměňovali jsme si údaje, tak aby Evropská komise byla schopna co nejrychleji reagovat. Rádi bychom ovšem apelovali především na Spojené státy, aby přestali eskalovat tuto situaci, protože obchodní válka nikomu neprospěje. Pro naše odvětví není zásadní, aby Evropská unie okamžitě začala vyšetřovat veškeré skupiny produkce, na které by se vztahovalo toto clo, tak abychom chránili zájmy tohoto odvětví a, a zaměstnanců. Potřebujeme zabezpečující opatření a to co nejrychleji ze strany Evropské unie do čtyř týdnů, pokud by to bylo možné. Měly by vycházet z kvót co nej, na co nejširší škálu produktů, tak, aby nedošlo k dalším dovozům do Evropské unie. Evropská unie by navíc měla žádat o plnou výjimku pro Evropskou unii z těchto celních tarifů. Lighthouse řekl, že se zamyslí nad vyloučením Evropské unie z této povinnosti ale i tak bychom mohli očekávat, že 11 milionů tun bude přesměrováno ze Spojených států hlavně do Evropy. Kvota na dovozech podle posledních let by znamenala, že budeme mít otevřený trh, do kterého se pořád bude velmi hodně dovážet. A to zdůrazňujeme, nechceme uzavřít tento trh. Nad, tento, na tuto hodnotu potřebujeme odrazující tarif. 40 milionů tun, tolik bylo dováženo do Evropy v roce 2016 a 2017, což z Evropy činí ten největší dovozový trh oceli v Evropě, ve světě. A nemůžeme si dovolit další nárůst těchto dovozů. Už teď vidíme, jaké dopady má Trumpovo prohlášení. Během prvních dvou měsíců dovozy rostly o 12 nad historicky nejvyšší čísla v roce 2017 a to je nad rámec těch 65%, o kterých dovoz vzrostl během posledních pět let. Ještě půl minuty. Pro některé produkty dokonce platí, že během posledních pár měsíců se dovoz zvýšil 85%. A proto apelujeme na Evropskou radu, která se sejde ve čtvrtek a v pátek, aby se touto otázkou urgentně zabývala, aby byla jednotná a aby podpořila tvrdou reakci, která zajistí životoschopnost ocelářského průmyslu a tisíce přímých a desetitisíce přímých, sto tisíce přímých a miliony nepřímých pracovních míst. Vlády musí rozhodně řešit problémy přílišné kapacity, měly by zrušit eh, podpůrná opatření, která eh, mění podmínky na tomto trhu v neprospěch ocelářského průmyslu. Děkuji, děkuji Akcele a nyní eh, generální ředitel Industrial Luke Triangle. Děkuji, já tu zastupuji Industrial All, tedy zastupujeme odbory velké většiny průmyslu, průmyslového odvětví, včetně tedy ocelářství a hliníku. Eh, chtěl bych vás vyzvat, abyste se podívali naše webové stránky k tomu, co jsme již v této věci zveřejnili. Nám eh, je jasné, že toto opatření, tato iniciativa a rozhodnutí ze strany Trumpovy vlády a prezidenta Trumpa má to riziko, že to může postihnout mnohé pracující a pracovní místa v Evropě. V minulosti to nebylo v ocelářství jednoduché, aby se všichni odboráři ocelářství sladili, ale teď jsou opravdu pohromadě. My odsuzujeme toto rozhodnutí to eh, oznámení, tedy uvalit cla ze strany prezidenta Trumpa. Také je jasné, že my odboráři chápeme, že obchod je důležitý pro vytváření růstu a pracovních míst. Nicméně volný obchod má být také spravedlivý obchod a tyto cla vlastně ohrožují eh, to, že můžeme, tedy eh, ohrozují to, co můžeme vybudovat do budoucna prezident vlastně tady dělá politiku, která asi neodpovídá těm manuálům, tak jak to známe. Je důležité tedy, že um, tady um, ta, jako to, aby byla nastolena rovnováha, tak tu budou nějaká protiopatření ze strany Evropské unie. Takže podporujeme prohlášení komisařky, že potřebujeme zareagovat, ne to nějak přecenit, ale také ne podcenit. Takže se připojeme k tomu, co tu již zaznělo. Také chci říci, že jsme v kontaktech s našimi americkými partnery, protože jsme zaznamenali, že Trump, když podepsal toto prohlášení, tak byl obklopen pracovníky eh, oceláren amerických, které jsou ehm, mnohdy přidruženy do tedy odborů amerických. Jsme s nimi v kontaktu a jsme přesvědčeni, že tady za Unii můžeme hrát důležitou roli, vysvětlit americkým kolegům, že to to rozhodnutí Spojených států bude na škodu i pro americké pracující nejen v ocelářství, ale v další výrobě. Ocel bude dražší, a to nebudu zacházet do detailu, ale mnohé výrobky eh, se vlastně vyrábějí z evropské ocely a z toho hlediska to bude tedy na škodu i pro ně. Může to i oslobit eh, jejich pozici a to je něco, s čím můžeme tedy hrát my a přesvědčovat je tedy o těch negativních dopadech na jejich pracovní místa a na jejich průmysl. Takže abych to zhrnul, my podporujeme Evropskou komisi s tím, že je třeba přijít s nějakými protiopatřeními, ale proporčními, protože určitě se musíme vyhnout eskalaci obchodní války. Nicméně bohužel musíme jednat s někým ve Spojených státech, z Washingtonu, který jediný vlastně rozumí řeči akce a protiakce. To znamená nějaká eh, protiopatření musí být, ale musí být proporční. A za druhé, musíme i nadále objasňovat Spojeným státům, že Evropská unie potřebuje výjimku z těchto cel a to z celé řady důvodů už tu zazněly. Ale i v tom smyslu, bych a to vyjádřit podobně, jako to řekl Axel, i když tu budou výjimky, tak je třeba zvážit nějaká ochrana opatření, protože bude eh, nadbytek, velký nadbytek na trhu s ocelí a to je třeba tady na to nahlížet ze strany americké eh, a pardon, evropského trhu. Vlastně se myslet kam s tím, když ne na americký trh. Takže musíme si to všechno ujasnit a přemýšlet o tom, jaká opatření mohou mít jaký dopad v daných zemích protože to může vést eh, k vedlejším eh, účinkům, dopadům i na naše eh, země a to zase může vést k té následné eskalaci obchodní války a to je naprosto proti našim zájmům. Takže ano, proti opatřením ano, ale musí být řádně vypočítána, musí být uvážena, musí být proporční abychom vlastně nedodali munice těm, kteří vlastně chtějí vytvořit jakousi obchodní válku na globální úrovni. Takže to je tedy názor za nás, za zástupce odborářů průmyslu. Já vám děkuji, Luku, a ještě než předám slovo členům našeho výboru, já bych tu chtěl přivítat Eh, náměstka ministra ekonomie, eh, ekonomiky Mexika. Vítejte tu u nás. Emo, a máte slovo. That's a first. Excellent. Uh... Jsem první, výborně. Eh, mnohokrát děkuji. Každý má dvě minuty, říká předseda. Já velice vítám to, že Evropská unie se snaží něco dělat s tím, co a se stal ve Spojených státech. Myslím si, že je velice důležité, abychom jasně řekli, že Evropská unie tímto bude trpět stejně jako USA a je třeba postupovat společně. Jsem velice ráda, že komisařka Malmstrová se um, setkává s panem Rosem. Mám několik otázek. Evropská unie v současné době má dohled nad eh, dovozem, pokud jde o ocel. A bude něco takového zavedeno také pro hliník eh, s ohledem eh, na uvedená cla. A, co ví komise o postupu pro evropské společnosti, jak mohou žádat o výjimky? A uvažovala o tom, komise také o tom, že ve chvíli, kdy některé společnosti získají výjimku, že to bude mít negativní vliv na vnitřní trh s ocelí a hliníkem. A, a jaké části trhu myslíte, že budou nejvíce negativně ovlivněny? Děkuji, Maria. Děkuji, já mám jednu konkrétní otázku týkající se e, těchto šetření a zabezpečující opatření. Naši sociální partneři říkali, že by to mělo probíhat rychle, takže se ptám, kdy začnou tato šetření, pokud již začaly. A jak dlouho to zhruba bude trvat? To je druhá, první otázka. Druhá otázka. Já jsem se pokusila najít, jak se říká těm rebars. Údajně ty pruty do železobetonu nejsou na tom seznamu opatření. Některé země jako Německo, Francie a Španělsko by velmi trpělo, kdyby se tam dostaly. Jak je možné doplnit některé produkty na seznam, když tam nejsou? Mnohokrát děkuji. Já bych uh chtěl jenom říci, že i e, přátelé a podporovatele volného obchodu někdy e, mohou páchat hříchy. V 70. letech Švédsko zavedlo e, cla na a boty, na vojenské boty. Tvrdili, že nemohou posílat vojáky do války bose, ale nakonec VTO rozhodla proti. Ehm, Švédsku a já doufám, že to tak dopadne i v tomto případě. Ale v každém případě se chceme vyhnout eskalaci a, a nechceme také podkopávat pravidla VTO. Já ale nejsem před, přesvědčen reakcí komise. Pokud jde o e, cla, a minule, v roce 2002, jsme udělali chybu. A tehdy jsme čekali s cly poté až do doby, než rozhodl panel VTO. A myslím si, že bychom zde neměli udělat stejnou chybu. A pan Trump k nám přistupuje asi jako k dětem. A já jsem otec a vím, že e, s dětmi musíte být připraven konflikt eskalovat. A on je na to pravděpodobně připraven. Za druhé, a nějaké eh, zabezpečovací opatření. A já si myslím, že je důležité, abychom zajistili, že zde nedojde eh, ke zhoršení situace. Já eh, nechci, aby zde vznikl konflikt mezi EU, e USA a EU Brazílií a EU Koreou a tak dále. Jsem ráda, že paní Malmströmová vyjednává, ale nejsem rád, že je teď ve Washingtonu, protože eh, to je přesně to, co Trump chce, aby všichni přijeli do Washingtonu a prosili ho eh, na kolenou, aby dostali výjimku. Něco eh, takového nesmíme připustit, protože on postupuje v rozporu s pravidly VTO. Měli bychom udělat všechno proti těmto clům, ale musíme být eh, opatrní. Nesmíme eh, se nechat dostat na kolena. A Karolín, děkuji pane předsedo. A tato výjimka, o kterou se Cecilia Malmström snaží, to je určité, určitý první krok, ale nevíme, jestli to bude stačit. A já zde vidím dlouhodobější problém. A vidím, že nejenom EU, ale také Austrálie a Argentina by měly dostat výjimku. Já si myslím, že to je opravdu nebezpečná hra. O co zde jde? Musíme se podívat na to, jak řešit otázku nadměrné kapacity eh, v tomto sektoru, jak ehm, řešit otázku levných produktů na trhu, to už je dlouhodobý problém. Myslím si, že je nutné dodržovat pravidla a Evropa musí eh, prosazovat spravedlivý eh, obchod zakládající se na pravidlech. Moje otázka je, následující. Paní Malmstrunová bude vyjednávat, bude muset udělat nějaké ústupky. O jakých ústupcích jste hovořili, jaké ústupky může učinit? Já mám pocit ale, že když Trumpovi dáte, podáte prst, on si veme celou ruku. Uh, takže zde musíme být opatrní. Trump je naprosto nevypočitatelný partner a to bychom měli na paměti. Měli bychom se snažit nalézt co nejlepší řešení nejenom pro Evropu, ale pro celý svět. Je potřeba Trumpa zastavit. Je třeba, aby všichni pracovali na základě pravidel VTO. Ano? Paní Lukaševská. Eh, děkuji bardzo, pane Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Všichni držíme palce, aby se konečně podařilo dohodnout se Spojenými státy, byť když se dívám na Trumpa, tak mám pocit, že to nebude úplně jednoduché. Jenom abych odpověděla na rozhodnutí Spojených států. Evropská komise na tom pracuje a chce zavést cla na produkty dovážené ze Spojených států. A ty produkty by vlastně měly kompenzovat to rozhodnutí Spojených států. A na tom seznamu se mimo jiné objevily produkty, které se mají týkat tato omezující opatření a jsou to kosmetické výrobky, například rtěnky, a lak na nechty, stíny na oči a podobně. neříkám, že to bude mít dopad na nás, na ženy, že se budeme dražeji malovat, ale bude to mít dopad na řadu hospodářských podniků z Evropy, včetně z Polska. Tak se ptám pana generálního ředitele, proč tedy budete ocel a hliník vyvažovat kosmetikou? Proč bychom takto měli trestat další evropské firmy? Já vím, že tedy nechci, aby eh, za to ještě více platili nutně ocelářské firmy, ale je potřeba k tomu přistupovat rozumně. Proč se tam zrovna dostali tady tyto produkty, kterých se eventuálně budou týkat tato omezení v případě dovozu ze Spojených států do Evropské unie? Děkuji. Thank you. Um, a chtěl bych zdůraznit, že výjimky pro průmysl z EU nejsou řešením. Svolali jste už fórum G20, abyste um, řešili tuto otázku s dalšími exportéry oceli z těchto zemí je, myslím si, že je potřeba hledat obecné řešení s dalšími eh, zeměmi exportujícími ocel. Vím, že všichni řeknou, že je zde problém s nadběrnou kapacitou, že je zde problém s produkcí. Myslím si, že zde nejde uh, jenom uh, o ten problém s Trumpem. Myslím, že musíme mít na paměti, že i v Číně dochází ke snižování nadměrné kapacity v posledním roce a půl a bude to mít dopad na 5 milionů pracovních míst. A toto je otázka, kterou je zkrátka třeba řešit obecně. A druhá věc. A pokud hovoříte o zabezpečovacích opatřeních a potom, e, jaké další produkty chcete zahrnout. A zástupce Euroferu e, už nám řekl, co to znamená pro producenty v členských stácí, státech EU. Chcete zkrátka zahrnout celý balíček e, produktů z ocely a hliníku? do mechanismu. Pan Šika. Děkuji, pane předsedo. Nechci zde opakovat, eh, co už jsme slyšeli. Chci jenom zdůraznit, že dopad na hospodářství a na ekonomiku v Evropě možného uzavření amerického ocelového průmyslu A reorganizace exportu ze Jižní Koreje, eh, Indie a dalších zemí, to je něco, co může mít skutečně velké dopady. Na to nesmíme zapomínat. A generální tajemník správně řekl, generální ředitel správně řekl, že bychom okamžitě měli eh, začít s obranými opatřeními. Otázka, jakou mám v souvislosti s těmito opatřeními, je, co přesně zahrnují. Měly by evropská obraná opatření eh, vycházet eh, z toho seznamu generálního ředitelství eh, pro obchod? Mělo by se to týkat všech produktů eh, v sekci 232, a nebo by se to mělo týkat jenom eh, některých vybraných produktů. Já si myslím, že zde nesmíme udělat strategickou eh, chybu. Myslím si, že ty, ta obrana opatření by se měla týkat celého ocelářského a hliníkového průmyslu v Evropě. A je zde v ohrožení na 20 tisíc eh, pracovních míst, eh, které jsou eh, přímo v tomto odvětví. Další řečník. Děkuji, paní, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co řekl předchozí řečník. Mám velké obavy s ohledem na to, co se v poslední době stalo a chtěla bych se ale zeptat komise ještě e, na jinou věc. Samozřejmě je důležité soustředit se na nadměrnou kapacitu a tak dále. Ale v posledních e, letech a problémy s nadměrnou kapacitou klesaly. A tak já si myslím, ehm, že možná zde může být ještě něco dalšího za tím opatřením Trumpa. Možná chce od Evropy získat něco jiného, možná eh, větší eh, závazek členských států v NATO, ale to samozřejmě nespadá do naší kompetence. nebo mu může jít o to, abychom eh, zmírnili naši legislativu eh, týkající se eh, bezpečnosti potravin, mám na mysli hormony a tak dále. A možná by nám k tomu komise mohla říci více, jaké ehm, kompromisy zde může Trump hledat. A může komise oficiálně říci, že Ehm, takovýmto směrem se eh, nechce eh, ubírat a že se chce vyhnout za každou cenu obchodní válce. Paní Mener, mnohokrát děkuji. Já mám otázku na pana eh, Demartyho. Podniky v podstatě eh, často nevidí žádný význam eh, těch ochranných opatření nebo těch ehm, obraných opatření. Eh, jste připraveni takováto opatření neučinit ve chvíli, kdy se proti tomu podniky postaví? Máme zde negativní tržní bilanci z USA v této oblasti. Jde zde skutečně o hodně pracovních míst, především v Nizozemsku. Proč se tato situace neřeší lépe? Thank you very much, uh, Mr. Chair, and I... Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat komisařce za její nasazení. Myslím, že dnešní diskuze ukazuje, že situace je závažná a že Evropa by měla jednat co nejrychleji. Víme, že Evropa musí eh, zastavit ehm, importy ze třetích zemí, eh, které pak nemohou pokračovat do USA. Už nemůžeme být tak otevření. A já si myslím, že komise by měla schválit obraná opatření. Tato obraná opatření by měla pokrývat eh, veškeré produkty, na která se vztahují cla. Je třeba, abychom zde měli eh, systém, který zajistí otevřenost evropského trhu, ale zároveň eh, odpovídající mechanismus eh, proti USA. Evropská unie by zároveň měla mít a se měla podívat na jednotlivé kategorie produktů. Opatření by se měla týkat všech produktů v daném odvětví. Myslím si, že země jako je Čína, Turecko, Indie a další neustále zvyšují svoji produkci a zaplavují světový trh. Jejich výrobci operují za podmínek, které neodpovídají našim standardům. Myslím si, že nejlepší způsob, jak řešit tyto věci, je, aby Evropská unie a USA spolupracovaly místo toho, aby se měřovaly eh, k neproduktivní a velice nákladné obchodní válce. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se panu generálnímu řediteli, protože jsem se nemohla dostavit hned na začátek a mám dvě připomínky. V první řadě já chápu, že eh, strategie se nesčítávají. Ovšem, mám takový dojem, že Evropská unie nyní postupuje inteligentně. Komise udělala dobře, když se snažila sdělit eh, ten možný trest, eh, nebo v podstatě se snažila ovlivnit to, aby tu vůbec nezačala nějaká obchodní válka. A myslím si, že ten seznam výrobků, které byly předloženy, to není náhoda, že jsou tam citlivé výrobky pro uh, eh, americké Amerikou, Spojené státy a myslím si, že to je velice inteligentní strategie. Vy s tím souhlasíte, já jsem to očekávala. Nicméně, já, co se obávám ze strany Trumpa, že v eh, pozadí tady toho je více než eh, hospodářské důvody, jsou tam politické důvody, protože také není náhodou, že eh, právě proběhly volby v Pittsburghu, což je taková ocelová, ocelové hlavní město Spojených států a zvítězili tam demokraté o málo, ale vyhráli. A v podstatě se takto změnila, změnilo rozložení sil v tomto ocelářském hlavním městě. No a myslím, že je třeba to brát také v potaz, když víme, jaké byly předpovědi, volební předpovědi již z listopadu tak si myslím, že tady je také důležité, abychom se pokusili nějak tedy zvrátit tyto trendy i ty výhledy ve vztahu eh, k Číně. Takže si kladu otázku, kde jsou limity pro Trumpa, protože v listopadu eh, s volbami to všechno neskončí tohoto roku. Pak budou prezidentské volby a pak on bude mít vždycky nějaké strategické volební záměry, kde bude moci využívat tento protekcionismus jakožto takový důležitý prvek, díky kterému vyhraje tam v těch státech, kde je jeho volební výsledek ohrožen. Nevím, jestli souhlasíte s takovým názorem. Pokud ano, tak jak můžeme zareagovat na takovouto politickou strategii, která je, jde naprosto proti pravidlům? Děkuji. Tři otázky na Žana Luka. Je jasné, jaké položky v celním sazebníku a jaké produkty ve čtvrtek začnou být součástí um, tohoto ochranného cla ze strany Spojených států? Bude se to třeba týkat trubek? Lighthizer slíbil, že vysvětlí, jak to bude s výjimkami. Víme třeba, že Mexiko nebo Kanada nebo Austrálie si přečetli ten jeho tweet a třeba se jim podaří dosáhnout této výjimky. Jaká jsou kritéria pro ty výjimky? Nedovedu si představit, co by Evropa mohla nabídnout Spojeným státům při tom vyjednávání. Nemáme žádné subvence, nemáme žádné dumpingové ceny u své ocelové produkce a uhlíníku, tak jak můžeme přesvědčit Trumpa, aby nám dal výjimku? Děkuji. Dali jste mě hodně otázek, které všechny byly velmi aktuální. Nejprve k mechanismu dozoru, který existuje u ocele. Máte pravdu, že by bylo logické ho rozšířit i na hliník. Na základě jakého postupu se budou poskytovat výjimky? To je interní americký postup. uživatel ve Spojených státech o to mohou požádat. Nemá to nic společného se třetími zeměmi či s vývozci. Ano, může to být provázáno, nicméně je na uživatelích, aby podali žádost a odůvodnili si. Existují pro tyto žádosti kritéria. Do toho bychom se přímo neměli plést. Oceláři a hliníkové odvětví se určitě můžou obrátit na své klienty, ale jak říkám, je to nezávislé řízení. Teď, co se týče otázky paní Marena k těmto zabezpečovacím opatřením a ke lhutám pro ně, tak toto řízení podstatě se musí řídit přísnými kritériemi a tato přísná kritéria předpokládají zahájení šetření. Pak tam byly ještě další otázky, jakých produktů se to bude týkat. Takže vznikne šetření, pak je možnost učinit předběžná opatření, a tam ta lhuta bude někde v, eh, kolem dvou měsíců. A pak úplná opatření, tam to trvá déle u těch definitivních opatření a myslím, že to je přes 6 měsíců. To je u těch finálních opatření. U těch předběžných opatření, tak tam to spadá do kompetence Evropské komise v rámci komitologie. Co se týče předběžných tedy opatření, tam komise může rozhodovat za předpokladu, že nebude kvalifikována většina proti tomu předběžnému opatření. Co se týče finálních opatření, tak tam je výjimka z komitologie oproti tomu, jak to funguje všude jinde. Takže u těch finálních opatření potřebujeme kvalifikovanou většinu pro, tedy kvalifikovanou většinu všech členských států pro spuštění toho finálního opatření. Teď, co se týče produktů, tak tam je to jednoduché. Pokud dojde k tomu šetření, tak tam je potom lhuta několika dní a je potřeba, aby se to týkalo široké škály produktů, tak abychom opravdu vyšetřili situaci co největší škály produktů eh, v oblasti ocely a hliníku, což pochopitelně nebrání tomu, abychom nakonec se rozhodli pro ty produkty na základě reálné situace na trhu. A i kdybychom jednali rychle, tak už tak v podstatě budeme schopni v poměrně krátce, krátké lhůtě vědět, jaké produkty jsou nejvíce ohroženy, kterých se to nejvíce týká. A teď, co se týče ocelových prutů do železobetonu. A v podstatě na to navazovala ta otázka u kosmetiky. Je to trochu paradoxní, já vím. U těch vyrovnávacích opatření, tam v podstatě není žádná souvislost s ochranou našeho vlastního ocelářského a hliníkového průmyslu. Jde v podstatě o to, jak chránit naše práva způsobem, který je v souladu s pravidly VTO, čili vybereme si produkty, které budou kompenzovat ta opatření. Čili ona to v podstatě není odveta, je to proti opatření, A ta opatření musí být vybrána tak, aby se týkala produktů, které Evropská unie nutně nepotřebuje, protože existuje možnost si je nechat dovést odinut. A je jasné, že třeba co se kosmetiky týče, tak nepotřebujeme nutně americkou produkci. U těch zabezpečujících opatření, ano, ty se budou týkat ocelových prutů na, do železobetonu. Paní Marena hovořila v podstatě o tom seznamu balanc, vyrovnávacích opatření. Jsou tam jedna třetina ocelových výrobků, jedna třetina jiných výrobků a jedna třetina zemědělských výrobků. Čili my jsme si vybrali velmi pečlivě výrobky na tento seznam na základě hospodářských kritérií, ale pochopitelně také na základě politických kritérií. Protože moc dobře víme, jak vypadá politická geografie na světě, tedy když jsou volby v některých třetích zemích. Tak potom nutně ten obrázek není úplně stejný. A teď k otázce pana Felnera. Tady nedochází k eskalaci. K těm vyvažujícím opatřením, tam v podstatě chráníme svá práva způsobem, který je v souladu s pravidly VTO. A podle článku 8 máme 60 dní na to, abychom tak učinili. pokud později budeme chtít přijmout další takováto opatření, tak je to v pořádku, ale pokud ta svá práva neochráníme hned, tak po 60 dnech nebudeme mít možnost učinit proti opatření způsobem, který je v souladu s pravidly VTO. To jsme dělali i v roce 2002. Tam jsme měli zabezpečující opatření. Já jsem v té době nepůsobil v generálním ředitelství Trade, působil jsem na Agri, takže jsem se tím do důsledku nezabýval, ale vím, že jsme přijali opatření ve smyslu, že jsme odebrali koncesy, ale neučinili jsme konkrétní vyrovnávající opatření, protože jsme byli víceméně spokojeni s tou výjimkou, kterou jsme tehdy dostali. A pravidla uh, tedy Světová obchodní organizace rozhodla velice rychle, Spojené státy prohrály ten spor a ta jejich opatření byla požáda, považována za neplatná, bylo v tomto smyslu rozhodnuto. Máme za to, že to je činěno pouze pod rouškou těch zabezpečujících opatření. Ocelářský trh ve Spojených státech se zlepšuje, ceny se zvýšily více než na jiných trzích, ano, pochopitelně, že stejně tak jako my, i oni eh, byli postiženi v letech a učinili solidní protidumpingová opatření. A jejich nejlepší firma v této oblasti zvýšila, prof, zvýšila zisk o 35% v roce 2017 oproti roku 2016. A většina dovozu v období po roce 2014 ve Spojených státech klesla. V roce 2017 došlo k obecnému poklesu, tedy ne u všech produktů, to je pravda. Přestože začali vyšetřovat tuto situaci v dubnu roku 2017 a tam tedy z toho vyplývalo, že nenaplnili podmínky pro uplatnění zabezpečujících opatření. Takže my k tomu budeme přistupovat s klidnou hlavou, Teda, nejprve musíme zachovat tu hlavu jako takovou, pak ji můžeme zachovat v klidu. A my tady nevyjednáváme. Probíhají diskuse. Chceme se v rámci těchto diskusí zabývat společnými zájmy. My prostě bychom pod hrozbou nezačali vyjednávat, ani náhodou. A i kdyby nakonec jsme dostali výjimku, a pořád to musíme přistupovat obezřetně, protože nevíme, jak se nakonec rozhodnou. To rozhodnutí stejně udělá nakonec prezident Trump sám. Ať už se to vyřeší jakkoliv, ať už bude výjimka nebo ne, tak musíme mít možnost stáhnout koncese Třeba v momentě, když třeba tu výjimku zruší, tak my musíme být schopni na to reagovat. Naše reakce je tedy přiměřená. Minulý týden jsem byl na Koreperu a mohu vám říci, že členské státy opravdu jednohlasně podporovaly strategii Evropské komise. Jsme tvrdí nebo důrazní, ale je to přiměřené pokud dostaneme tu výjimku, to není úplně jisté, ale pokud ji dostaneme, tak to asi bude mít určitou souvislost právě s důrazností Evropské unie. A jak jsem říkal, byl jsem v Deli, setkal jsem se s řadou kolegů, z dalších důležitých států a oni mají velký zájem zjistit, jak Evropská unie se to bude snažit vyvážit. A tím, že třeba v první řadě se zabývá odebráním koncesí. A možná i jiné státy, členské státy VTO učiní to tež. Takže doufám, že se mě podařilo odpovědět na vaši otázku. A teď k otázce paní Heinz. Ano, je to přílišná kapacita. Totež odpovídám panu Šolcovi. No ale proto, že je přílišná kapacita, to neznamená, že bychom neměli chtít výjimku, aniž bychom tím uznali legitimitu amerických kroků. Doufám, že jsem odpověděl i tuto otázku. Jsme proto, aby systém byl založený na pravidlech. V G20 jsme nejaktivnější v jejich ocelářském fóru a byli bychom nadšeni, kdyby ostatní byli tak aktivní, ale nepředpokládejme, že v ocelářském fóru se všechno vyřeší. Ano, Čína začíná přijímat opatření, ale tenze pokračuje jak v oceli, tak uh, eh, uhliníku. A nejsem si jistý, jestli ta čísla, která jste nám dal, jsou úplně přesná. Takže uvidíme, jak bude situace vypadat. Když se dostaneme do této situace, Čína, Indie a další země zvyšují produkci oceli. To není normální mají růst, roste poptávka. Mezi lety 2012 až 2016 došlo k eh, navýšení ocelové kapacity v Číně, zatímco klesala poptávka. Takže když se navýší kapacita a stane se to na základě subvencí, tak to není tržní přístup ta kapacita je potom vyšší než domácí poptávka a vnější poptávka. Tam je problém. A to se musí řešit. A určitě tak učiníme. Zabezpečující opatření nebudou vylučovat z vyšetřování žádné produkty, a nakonec uvidíme, jak je potřeba se rozhodnout. Pokud oni přijmou zabezpečující opatření, tak ta naše opatření by měla chránit náš průmysl, aniž by byl příliš dotčen obchod. Dá se to udělat pár způsoby, ale protože jsme na veřejném zasedání, tak se o tom nebudu moc rozpovídávat. Ale v každém případě nic dopředu nevylučujeme. Existuje řada různých způsobů, jak minimalizovat narušení obchodu. Nechceme, aby všude na světě měli takováto zabezpečující opatření a vzniklo z toho drama. Musíme uvažovat o tom i v těch intencích, co budou dělat ostatní. Teď pan Begin a otázka, tu už jsem odpověděl. My nevyjednáváme. Jsou to diskuse. A nediskutujeme rozhodně o našich potravinářských normách. Nikdy v žádných vyjednáváních, a opakuju, že tady se nevyjednává, nezaprodáme potravinářské normy a ochranu svých spotřebitelů a zdraví svých občanů. To se prostě nestane. Všechny produkty, které se dostávají na trh Evropské unie, musí dodržovat naše potravinářské normy. To je prostě bez diskuse. A teď otázka paní Miner. Jestli je to tady odveta? Ne, není to odveta, jsou to protiopatření. A je potřeba používat správná slova jestli členské státy se mohou sami snažit o výjimku pro sebe. Já si myslím, že potřebujeme, aby Evropská unie byla jednotná. A myslím, že to bude totiž nejefektivnější způsob. Ti, kteří se snaží rozdělit Evropskou unii, nevyhrají. Naše síla je v jednotě, kterou jsme zatím prokázali. Ano, musíme si zachovat americké trhy. Nechceme obchodní válku. Paní Rodriguez Pinero jsem odpověděl. Teď Bernd a jeho otázky týkající se eh, položek amerického celního sazebníku, no uvidíme. Ale předpokládám, že se to bude týkat všeho. Teď, co se týče vodítek, myslím si, že nebudou. Aspoň já mám takový dojem. Velvyslanec Leitnerze zmínil na tri- trilaterálce a bilaterálce před dvěma týdny pár věcí. Bylo to těžké prostředí, Bylo sice důležité, že přišel, minimálně ta trilaterálka byla úspěšná z Japonci o netržním chování a o subvencích, ale v tu chvíli hovořili o účinnosti našich eh, obchodních obraných opatření, která je jasná. o účinnosti naší práce v ocelářském fóru. Hovořili jsme tam i o bezpečnosti dimenzi. Byl velmi dobrý dokument který ve vyhrazeném režimu, takže všichni ho neviděli. Ale váš předseda a koordinátoři vaší skupiny ho připravili, takže předpokládám, že se na to můžete podívat. Byl to velmi dobře připravený dokument kde opravdu najdete všechno. A vidíte, že tuto krizi nespůsobila Evropská unie. Já jsem se díval sám do čísel za posledních deseti let. Spojené státy snížily produkční kapacitu oceli o 9 a polovina z toho během posledních let. Spojené státy tedy mají menší kapacitu a víceméně je udrželi. Samozřejmě v Číně došlo k dramatickému navýšení produkce a to tež platí i pro hliník. A poslední otázka, jestli vyjednáváme, ne, nevyjednáváme. Jsme připraveni diskutovat, pod hrozbou nevyjednáváme, protože to by jenom legitimizovalo to, co považujeme za chování, které není v souladu s pravidly VTO. Chceme pracovat multilaterálně, respektujeme vícestranná pravidla VTO a budeme pracovat na tom, aby Světová obchodní organizace měla nejenom eh, roli, která zlepšuje situaci, ale aby také mohla řešit spory. Děkuji. Děkuji vám, Jean-Luc, za to jasné sdělení za velice jasná slova. Myslím, že taková jasná sdělení v dnešním světě zejména potřebujeme. Tímto tedy uzavírám dnešní zasedání. Myslím, že se budeme si vezmeme tyto podněty do naší zprávy na toto téma. Děkuji vám a přeji pěkný večer.